Dobrý den, vítám vás zde na této schůzi. Bohužel se nás necešlo příliš mnoho, to je škoda. Pravděpodobně někteří z nich, z těch, kteří dnes nepřišli, eh, budou zítra smutní, že tady nebyli, protože to bude zajímavá schůze a také důležitá schůze. Co se týče denní předsedy, tak zde mám pouze dvě věci. V rámci schůze koordinátorů jsme se rozhodli, jak rozdělíme určité zprávy, to si můžete přečíst v odpovídajícím zápisu. A pak jsme také hovořili o otázce některých návrhů, které se týkají slyšení v roce 2001, cest delegací a dalších věcí. Máme zatím všeobecný návrh, protože chceme ještě to vše upřesnit, chceme si dopřát čas na to upřesnění, ovšem máme zde poukaz na to, že to budeme muset předložit v rámci konference předsedů. Takže vycházím z toho, že s tím souhlasíme a tím se dostávám k druhému podu návštěvě Rodan Dašenkela, generálního ředitele Společného výzkumného střediska, který nám představí svou prezentaci a samozřejmě bude ochoten eh, s námi diskutovat a odpovídat na naše otázky. Jsem velice rád, že je mezi námi. Všichni, kdo tady jsou, tak ví, že společné výzkumné středisko je důležitou organizací a že je velice důležité pro bubojící vývoj Evropy, protože pro nás je důležité, jakožto pro Evropu, jakým směrem se budeme právě v oblasti výzkumu a vývoje vyvíjet. O tom jsme již hovořili, padly jsme i kritické poznámky a právě nyní máme výbornou možnost eh, právě eh, tyto kritické poznámky směřovat přímo vůči zástupci této instituce. Pane Šenkele, já bych vám tímto předal slovo, jsem velice rád, že jste mezi námi a že jste ochotný nám poskytnout informaci o vašem středisku. Není to poprvé a rozhodně to také nebude naposledy. Prosím, máte slovo. Děkuji, říká pan Schenkel. Budu ovšem hovořit anglicky. Dámy a pánové, vítám tuhle příležitost, že vám mohu říci, co nyní děláme a jakým směrem se budeme pohybovat v budoucnosti. Mám prezentaci asi na 25 minut. Kromě toho ještě mám eh, více slajdů, na ty se pak můžete také podívat. Takže tohle je naše ne, eh, jakési programové prohlášení. Řekněme, <clears throat> patříme ke službě Evropské komise, která má poskytovat mm, vědecké podklady pro rozhodování. Já se ještě vrátím k tomu, jaké máme nástroje pro to, abychom to dělali. Od té doby, kdy máme toto prohlášení, se organizace opravdu výrazně zaměřila na výsledky. Na komisi jsme trošku výjimeční, protože jsme jediný, jediným generálním ředitelstvím, které má správní radu z členských států a ti potom také zasahují do jmenování ředitelů. Potom máme také mm, uživatelskou skupinu na vysoké úrovni na komisi, takže ten náš program tedy neschvalují jenom členské státy, ale i naši klienti z jednotlivých oddělení komise. A také úzce spolupracujeme s pracovními skupinami v parlamentu. Na tomto slajdu vidíte, že máme sedm institucí v pěti členských státech. Jednak zde v Belgii na severu, Potom máme výzkumný ústav v Německu v Karlsruhe, který se zaměřuje na jadernou energii. Potom máme další ústav v Nizozemsku, v Itálii, to je v místě Ispra. Tento ústav se zaměřuje na ochranu a bezpečnost občanů. Další také v ISPRE v Itálii se zaměřuje na životní prostředí. Udržitelnost, ještě další tam je, který se zaměřuje na zdraví a ochranu spotřebitele. Konečně v Seville ve Španělsku máme Institut pro technologické studie. Jaká typologie naší práce? Jednak tedy podporujeme politiky na základě vědeckých poznatků. Kromě toho poskytujeme jakousi provozní podporu. To znamená, věnujeme se takové každodenní práci, kdy předpokládáme různé události, snažíme se upozorňovat na možná rizika, ať už je to třeba eh, riziko chřipkové epidemie či něco mm, hospodářského nebo zemědělského. V podstatě tady jde o to, abychom také byli, a to je třetí oblastí naší činnosti, jakýmsi referenčním systémem v oblasti vědy a technologie. Většinou se zapojujeme do, vě, do skoro celé, celého politického cyklu. Pro nás je opravdu obrovsky důležité předpokládání, předvídání nové politiky. To znamená, jaký nový vývoj v oblasti vědy a technologie by mohl být potenciálním rizikem pro občany a kde tedy je potřeba, aby politické orgány reagovaly Kromě toho se zaměřujeme i na takzvanou kontrolu ex post. A ta se zaměřuje na to, zda politická nějaká koncepce opravdu dosáhla toho, čeho dosáhnout měla. Zde vidíte Eh, rozdělení našeho rozpočtu. Eh, vidíte, že se jednak zaměřujeme na prosperitu, solidaritu, bezpečnost, nukleární otázky. Do té solidarity spadá třeba životní prostředí, zdraví, klimatické změny. V tom jaderném programu se zaměřujeme zejména na bezpečnost eh, Potom máme bezpečnost, která se zase zaměřuje na eh, přírodní katastrofy a podobně. Jinak podporujeme také třeba DG Tran eh, v jejich strategickém, energetickém, technologickém plánu. Věnujeme se tedy jaderné bezpečnosti, na palivové články, na moduly fotovoltaiky, celou řadu dalších aspektů, jako je například ukládání vodíku a podobně. Zde vidíte takový příklad studie, která proběhla o biopalivech. My provádíme certifikaci 60 fotovoltaických článků, které jsou k dispozici po celém světě. Mm. Často výrobci tvrdí, že eh, jaksi účinnost těchto článků je obrovská, my to potom překontrolujeme a není to třeba tak, takže my překontrolováváme tvrzení výrobců. Tady je další oblast, které se věnujeme, to jsou klimatické změny tom prvním návrhu, který jsme předložili před dvěma lety. Tam jsme vlastně ukázali, jak by se ty eh, skleníkové plyny vyvíjely, pokud nic neuděláme. A ten druhý obrázek ukazuje eh, v podstatě oblasti, kde bychom mohli dosáhnout největšího snížení skleníkových plynů. Tady máme další příklad kde se snažíme mm, integrovaně hodnotit údaje. Například se věnujeme otázkám, jako jsou e, globální energetická, e, energetické scénáře nebo jaké jsou emise a skleníkové plyny z různých oblastí, to znamená, my máme údaje třeba o znečištění vzduchu, dopadu chemikálií na naši atmosféru a potom samozřejmě prostřednictvím deště na půdy a tak dále. Takže snažíme se odhadnout, jaký by mohl být dopad klimatických změn na zemědělství, hospodářství a tak dále. Takže podporujeme DG Environment, aby takto analyzovali potenciální scénáře. Jinak zmiňoval jsem, že pro nás je obrovsky důležitá oblast reakce na krize, to znamená na různé katastrofy, přírodní katastrofy. Například jsme pomáhali eh, při rekonstrukci po zemětřesení v Abrucu v Itálii, nebo se, za, nebo se zabýváme také na eh, eh, reakcemi na <clears throat> lesní požáry To znamená, kdykoliv dojde k nějaké katastrofě, podporujeme naše klienty v tom, aby si udělali svoji vlastní analýzu situace, protože daný region se může třeba na komisi obrátit o pomoc, o finanční pomoc, takže my jim pomáháme eh, v tom, aby byli schopni stanovit dobrý odhad částky. Zde vidíte pár příkladů, jak přispíváme evropské výzkumné oblasti. To jsou eh, projekty Era Watch a Era Net. Tady se zaměřujeme tedy na různé projekty ve členských státech a potom společně připravujeme analytické zprávy o zemích. A Snažíme se tedy dát dohromady údaje, které pomáhají monitorovat evropskou výzkumnou oblast. Tady na dalším slajdu vidíte zase další příklad naší činnosti. To je zpráva, kterou vydáváme výročně. Tady jde o celosvětové investice v oblasti výzkumu. Tady monitorujeme prvních tisíc průmyslových podniků v Evropě, v USA a srovnáváme je tedy s investičními údaji, tak abychom zase na základě toho mohli podávat doporučení. Hmm. Takováto zpráva byla zveřejněna nedávno tento rok je velmi zajímavé, že jsou zde poměrně velké výdaje, asi 8,5 To je průměrná investice v Evropské unii. Eh, ovšem, ještě třeba v oblasti, jako, jako jsou high-tech, technologie, tam ještě stále máme trošku co dohánět. Kromě toho koordinujeme práci všech laboratoří, které se věnují geneticky modifikovaným organismům v Evropě. Asi víte, že hrozí eh, určité narušení obchodu v následujících čtyřech letech, protože máme asi 30 geneticky modifikovaných organismů na našem trhu Ovšem předpokládáme, že se to v těch následujících 4 eh, letech zvýší asi na 120, takže tady musíme dávat opravdu pozor na to, aby byly informace poskutovány eh, uceleně. Zde vidíte, že poskytujeme přístup k důležité infrastruktuře. Říkala jsem, že jsme referentoří pro ty geneticky modifikované organismy. Eh, kromě toho existují další, eh, další laboratoře, kde jsme jakýmsi rozhodčím a eh, kromě toho existují i laboratoře, kde děláme výzkum nejenom my, ale poskytujeme přístup i výzkumným pracovníkům jinut ze světa, aby tam s námi spolupracovali. To se týká například studentů eh, doktorských programů a podobně. Zde na tomto slajdu vidíte vlastně takovou síť excelence, kterou koordinujeme v Evropské unii to, abychom tedy podpořili excelenci a vzdělávání v Evropské unii. Další slide to se zase zaměřuje na peer review, které proběhlo minulý rok. Ty výsledky toho peer review byly velmi pozitivní. Dosáhli jsme velkých důsledků. V naš... Někdy dokonce velmi dobré kvality, či excelentní kvality při podpoře těch politických koncepcí. Samozřejmě tam padla celá řada doporučení. která implementujeme. Jedním z těch doporučení bylo, že bychom měli být trošku proaktivnější v některých oblastech. Zde vidíte, co je pro nás důležité, a sice udržet si vědeckou excelenci. To znamená, my monitorujeme různé velmi kvalitní studie. E, naši vědci, kteří publikují e, tyto zajímavé studie, jsou potom uznáváni. Máme nejrůznější ceny a podobně, které udělujeme. Jedna z doporučení panelu bylo také, že bychom si měli vytvořit jakousi e, strategii pro dalších pět let My se tedy snažíme stát se organizací, která tedy opravdu poskytuje politické možnosti, které vychází z vědeckých poznatků. Jak už jsem říkal, nám, my tedy vycházíme opravdu se skvělých vědeckých poznatků, které jsou důležité pro politické rozhodování, takže vlastně my přidáváme tuto přidatou hodnotu, přidanou, přidanou hodnotu. ale e, výsledkem e, té analýzy bylo, že potřebujeme více zaměstnanců, ještě více kompetencí. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy budeme konzultovat všechny naše klienty na Evropské komisi. Také jsme se sešli s naší e, guvernérskou radou a s pracovní skupinou, kterou máme s Evropským parlamentem, tak, abychom opravdu měli veškeré informace od těchto zúčastněných stran, kterým směrem se máme vydat v následujících pěti letech. Tohle už můžu přeskočit. A nyní se tedy zaměřím na to, co děláme spolu s vámi. Na začátku sedmého rámcového programu tady vznikla pracovní skupina společná mezi našimi institucemi, protože zejména vy jste měli pocit, že Evropský parlament by také mohl profitovat z těch vědeckých poznatků, které máme k dispozici. My jsme s tím souhlasili, takže tady vlastně vidíte příklady toho, co děláme s Evropským parlamentem, to znamená aktualizujeme eh, informace o tom děláme, informujeme vás o tom. Říkáme například, kde jsme zapojeni do formulace politických koncepcí. Tohle je tedy oblast, kde můžeme spolu vstupovat do nějaké interakce, kde vám můžeme poskytovat dodatečné informace, které pro vás mohou být zajímavé. Samozřejmě, že je zde mnoho způsobů, jak vám můžeme pomáhat a podporovat vás. To jsou různé studie, průzkumy, které jsme pro vás vypracovali, jednak pokud jde o dopad na lidské zdraví v oblasti potravin, v oblasti geneticky modifikovaných organismů, v loni na základě vaší žádosti nebo ochrana půdy, udržitelné zemědělství, dále je to vystavení riziku různým chemikáliím a podobně a rovněž pokud jde o možnosti a dopady moderních biotechnologií v Evropě. Na dalším slajdu vidíte tu pracovní skupinu a jakým způsobem funguje. Rajna Pasolína, to byl náš předseda této pracovní skupiny a vidíte, co děláme i pro rozvojové země, to znamená dopad GMO na lidské zdravě, dále je to prevenční kancelář, která se zabývá znečištěním, nesmírně důležitá, jde o technické záležitosti, pokud jde o emise jednotlivých průmyslových podniků v Evropě, dopad na klimatické změny, to je rovněž jedno z témat, to jsou pouze příklady. No a tím se dostávám na závěr mého vystoupení takže jsem mluvil pravděpodobně kratší dobu, než jsem předpokládal. Evropský parlament je jedním z nejdůležitějších zúčastněných stran na našem společném středisku. Nám samozřejmě eh, my vítáme spolupráci s Evropským parlamentem, především s vaším výborem. Pravděpodobně to povědomí o našem středisku není dostatečné. Právě proto jsme nesmírně rádi, že máme možnost navštívit eh, už v tomto raném období váš výbor, aby i noví členové vašeho výboru měli příležitost, využili této příležitosti, kontaktovali nás. Budeme se snažit samozřejmě o další spolupráci. 28. října, to vidíte na tomto posledním slajdu, dojde vlastně k první výroční přednášce zde našeho střediska, zde v Bruselu. Je to Zatím máme asi 250 registrovaných přihlášek. Rádi bychom vás pozvali na toto setkání. Je, bude zde eh, generální ředitel Ellen Nešner, který je zodpovědný, nebo který rovněž je eh, mm, vydavatelem časopisu Science, nesmírně významný člověk, který bude hovořit o klíčové, o klíčových bodech spolupráce mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A v příštím roce plánujeme zde v Evropském parlamentu výstavu od 3. do 6. května výstavu, na které bychom chtěli poukázat na všechny naše činnosti a budeme se snažit o lepší interakci s vámi, s Evropským parlamentem. Tím bych ukončil prezentaci a nechala bych vám prostor rovněž na dotazy. Děkuji. Herzlichen Děkuji pane, panu generálnímu řediteli za tyto podrobné informace, bylo to opravdu velké množství informací, ale již zde mám první poslance, kteří se hlásí o slovo, kteří se chtějí na něco zeptat či vyjádřit své mínění. Podívám se, kdo je první na mém seznamu. Je to paní Kotýnes. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za přednášku. Jedno věc mě zaujala. Tato velká centra, která jsou také multikulturní, co se týče výzkumu, ty tedy pracují v různých oblastech. Já myslím si, že by bylo dobré, kdyby také trochu tato centra sledovala výzkumnou politiku. A zde mi chybí dvě věci. V Evropě máme jednak tendenci eh, k tomu, abychom měli určité observatoře, pozorovali, vypracovávali indikátory, ale nedospějeme nikdy k žádným řešením. Ty nejdůležitější výzkumy ty se odehrávají v USA. Bohužel technická chyba, řečnice není dobře slyšet. Tedy řečnice se vrací, řík, hovořila jsem o řešeních. Ta řešení nejsou tak eh, úplně vždy přesně správná, neodpovídají cílům, které jsme si vytčeli. Například co se týká zemětřešení či um, problémy se sesuvy půdy. Na Sicílii nejsou ty též problémy, které v některé jiné zemi. Takže to je věc, která mi chybí, že zde nemáme, máme zde pouze diagnózy problému, ale nemáme řešení problému. Já chápu, že vy sám neskoumáte, vy spíše chcete navrhovat iniciativy, a co se týče další věcí, tak zde vidím, že u některých aspektů, jako například u zemědělství či u udržitelnosti, zde zjišťuje něco takového jako pohled zpět. Jeden spisovatel jednoho komiksu jednou řekl, že to je jako malé dítě, které má oči na zádech. To není možné, nemůžeme hledět do minulosti. Máme zde klimatické změny, máme problematiku produktivity, to jsou zcela odlišné fenomény musíme se více vědovat v zemědělství a musíme mít intenzivnější zemědělství, protože musíme nasetit stále větší počet obyvatel. Tedy nemůžeme pouze přemýšlet o mal, pomalém zemědělství, ale musíme si rozmýšlet, jakým způsobem můžeme sladit udržitelné zemědělství a klimatické změny a zvýšit zároveň produkci potravin. A myslím si, že opravdu evropské politiky jsou velice často inkom- neslučitelné a dochází v rámci těchto politik jistým rozporům. Například bych uvedla tuto skutečnost. Časopis magazín Nature nechal, eh, vytiskl v srpnu článek o Ríči a tam stálo o tom, že v Evropa neustále provádí určité analýzy o zvířatech, ale u rýčů přece spíše šlo k tomu, aby se snížil počet takovýchto aktivit. A ještě jedna věc. Například v Norsku máme směrnice o ničení historických budov. Například je zakázáno olovo a z tohoto důvodu není možné restaurovat určité věci. Pak zde máme energetickou účinnost budov. Ta vůbec nezohledňuje historické budovy. A ještě jeden příklad. Evropská unie platí například za to, že jsou skáceny stromy, například olivovníky. A jediné, co nám může zachránit naše půdy, je to, že právě nebudeme kácet stromy, jako jsou olivovníky nebo borovice. Ale Evropská unie přímo platí za to, že dochází ke kácení těchto stromů. Takže to je věc, kde musíme, kde se musíme mít vysoce na pozoru. A je třeba se právě v rámci výzkumu zaměřit na dopady takovéhoto evropského zákonodárství. Děkuji, říká předseda a nyní pan Correira de Campos. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Schenkelovi eh, za jeho skvělou prezentaci o aktivitách společného výzkumného střediska. Chtěl bych říct, že na mě učinilo velký dojem, že tento institut, toto středisko vyvíjelo tolik aktivit během posledních let. Bylo to a také se mi velice líbil ten materiál, který jsme tady viděli, který nám objasňuje historii SVS velice sympatickým způsobem a zajímavým způsobem a ukazuje nám vývoj který je vývoj, který nebyl strategicky plánován před 30 lety, ale přesto eh, má jakousi, eh, má jistý logický prvek vývojový. Já bych se zmínil té strategii. Jakožto čtenář těchto dokumentů má pocit, že středisko eh, se snaží nalézt konjunkturální odpověď na problémy, které nám zde byly představeny, či které byly středisku předloženy evropskými institucemi. A proto bych nejdříve odpověděl eh, na tu bezpečnost jaderné energetiky, pak zde máme ty pandémie, protože je velice nutné, abychom eh, trochu upřednostnili eh, soft science, research, abychom zde měli jakousi novou výzkumnou linii, která, protože tato oblast je velice zajímavá a má velice vznešené a důležité cíle. Chci se zeptat na to. Eh, máte pocit, že kdybyste měla bílou kartu, kdybyste mohl navrhnout nový model, nový organizační model, eh, doporučil byste Například, aby se středisko zastavilo a rozmyslilo si novou strategii pro příštích deset let. Protože příští finanční výhled je lepší, než, byl, než byla ta finanční perspektiva minulých let. Děkuji. Herzlichen Dank, kolega Girek. Děkuji a nyní pan kolega Girek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie profesorze e, Schenkel, e, komisja... Děkuji za slovo. Vážený pane profesore, mám jednu otázku. Samozřejmě, že komise chce získat nějaký mandát, určitý mandát, aby mohla jednat v oblasti klimatického balíčku, ovšem proto, aby získala tento mandát. Komise využila model, který nebyl příliš důvěryhodný a který v podstatě znamená pouze jeden prvek a to znamená nějaké snižování emisí CO2, čili jediná oblast. Moje otázka zní, zda pracujete ve vašem výzkumném středisku na něčem koherentnějším, něčem důvěryhodnějším z vědeckého hlediska. To znamená, že byste vzali v potaz i měnící se aktivity slunce, různé technické poznatky, faktory, které máme k dispozici. Protože pokud bychom zvolili pouze jeden faktor, například v tomto případě to bylo CO2. Jistě víte, že matematický vzorec, který jsme použili, můžeme využít různým způsobem, můžete to využít ehm, pro různé výhledy v závislosti od faktorů, které používáte. My bychom ovšem rádi viděli něco koherentnějšího a ne takhle málo důvěryhodný model, který využívá komise. Znáte-li takové lepší modely, rádi si vyslechneme něco podrobnějšího. To byla zajímavá otázka a nyní pan kolega Undin. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane generální řediteli, rád bych vám poděkoval za tuto prezentaci, opravdu velice kvalitní. Ovšem mám určité obavy, mám obavy jakožto poslanec Evropského parlamentu, protože my zde zastupujeme naše mm, občany, my jsme v kontaktu s různými instituty, ať už je to výzkumné středisko, výzkumná střediska, veřejná, národní, soukromá, mají určité obavy, obavy ohledně posledního vývoje, není to nic nového, protože když jsme si připravovali, když jsme se připravovali na tuto schůzku, Pan Buskén už o tom hovořil v roce 2003, hovořil o tom, abychom vytvořili, řekněme, nějaký evropský výzkum v této oblasti výzkumu vývoje. Ano, vy v podstatě máte takovou poradní, poradní roli. Mohli byste hrát takovou roli i vůči našemu výboru. To znamená, abyste nám poskytli určitá stanoviska, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout skutečné evropské politiky v oblasti výzkumu. Protože samozřejmě, že víme, že je zde mnoho různých institucí. Ovšem, máme zde tři základní logické přístupy to znamená, vidíme, že je to velice komplikovaná oblast výzkumu vývoje. Jednak je to inter, mm, inter nebo teda mezivládní logika, kterou vedou jednotlivé nástroje jednotlivých členských států. Dále je to určitá logika interinstitucionální. Máme zde instituce, máme zde instituce, univerzity. No a poté je to logika komunitární na úrovni EU. A proto bych se rád zeptal, jakým způsobem v této záplavě, v této komplikované situaci bychom mohli dosáhnout určité koherence, tak abychom měli společnou evropskou politiku v oblasti výzkumu. A druhá otázka se dotýká možnosti financování asi 80 výzkumu, pokud eh, vím, financují členské státy. To znamená, že se to nachází přímo na území členských států. Rád bych se zeptal, aniž bychom teda zvyšovali jakékoliv daně a podobně, jak bychom mohli toto financování, řekněme, využít podobně jako v oblasti zemědělství na úrovni Evropské unie. Zda se domníváte, že je možné, že by bylo dokonce záhodno, abychom dosáhli tohoto řešení. A dále jsou to záležitosti, které se dotýkají vašeho vztahu s Evropskou investiční bankou. Zda považujete tento nástroj za dobrý, kvalitní nástroj, zda vaše vztahy s nimi jsou dostatečně kvalitní, pokud jde o financování, pokud jde o různé půjčky a podobně pro výzkumné programy programy. Čili ještě jednou zdůrazňuji tu obavu nás, poslanců, protože opravdu nenacházíme žádné struktury. Samozřejmě, že komisař se snaží, ovšem vy jste ředitelem tohoto vědeckého evropského střediska, proto bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se bude ubírat eh, vývoj v tomto směru, tak abychom využili výsledky celosvětového charakteru No, protože eh, generál de Gaulle říkal, ano, vědce máme, ovšem musíme mít někoho, kdo opravdu nalezne ta řešení. To znamená, zda skutečně můžeme dosáhnout nějaké evropské úrovně nebo evropského výzkumu. Trochu bych rád slyšel vaše doporučení. Děkuji. A nyní další řečník. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Šenkelovi za jeho prezentaci. Jsem velice ráda, že jste mezi námi ve výboru. Váš, vaše prezentace byla velice dobrá, velice přehledná a padlo to zde velice správně, že je důležité, že jsme noví poslanci a vidíme vás zde poprvé. Práce společného výzkumného střediska je velice důležitá. V Evropě to je taková velká neznámá, toto centrum. Také mnoho poslanců to středisko nezná, ale vy jste nám velice dobře vysvětlil práci vašeho střediska já jsem přesvědčena, že je to práce smysluplná. Ovšem Vycházím z toho, že taková ta každodenní realita není možná úplně zcela jednoduchá, proto bych byla ráda, kdybyste nás s také s tou obrácenou stránkou mince. S jakými problémy například bojujete současně ve vašem středisku? Jaké jsou ty každodenní potíže, které vám brání vykonávat funkce, eh, ty vaše hlavní úkoly, kvůli kterým jste byli zřízeni. Je to tedy ta podpora práce komise, co se týká právě eh, volby politických rozhodnutí. Máte problémy například s financování nebo s nezávislostí? Toto by mě opravdu zajímalo. A pak ještě jedna konkrétní poznámka. Jak to vypadá? Máte již nějaké plány, spolupracujete již s novým Evropským institucem pro inovace a technologie. Jak to vypadá na tomto poli? A je ještě jedna věc, kde bych se připojila k panu Odimu. Hovořil jste o své práci, o takzvané vědecké politice. Eh, také jste hovořil o propojení mezi výzkumnými středisky a průmyslem. Mě by zajímalo, zda sami přispíváte nějakým způsobem k utváření evropského výzkumného prostoru. Zda například provádíte analýzy, jak by bylo nejlépe možné zorganizovat takový jednotný výzkumný vnitřní trup v Evropě. Jak by to vypadalo, mělo vypadat s infrastrukturami, s mobilitou výzkumu, Eh, vědeckou politikou členských států a tak dále. To tedy byla moje otázka. Děkuji, říká pan předseda a jako další pan kolega Vicky Hofer. Děkuji, pane předsedo. Pane generální řediteli, v jednom z vašich folií jste poukázal na to, že SVS chce, se chce stát nejdůležitějším orgánem, který bude podporovat vědecky založené možnosti volby, rozhodovací možnosti v rámci evropské politici. To je něco, co mě velice zajímá. Chtěl bych se zeptat, eh, mm, na jednu věc. Mám tedy pocit, že něco takového bude pro radu obtížné, protože rada se velice ráda rozhoduje na základě svých vlastních národních zdrojů znalostí. A jak to vypadá s parlamentem jakožto aktérem evropských rozhodnutí? Pochopili jsem, že dosavadní spolupráce mezi parlamentem a SVS z vás zatím ještě nedělá takového toho nejdůležitějšího činitele, který eh, dává informace pro eh, politické rozhodování na základě vědeckých poznatků. Jak to tedy vypadá z toho hlediska? Co děláte proto, aby to nebyl pouze cíl, ale aby tento svědný cíl měl i nějaké propojení s realitou? Děkuji a nyní pan kolega Chichester. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem nesmírně rád, že je mezi námi pan doktor Šekl opět v našem výboru a že si můžeme vyslechnout přehled činnosti výzkumného střediska. Já mám to potěšení, že už několik, několik volebních období neustále sleduji vaši práci a poslouchal jsem samozřejmě pozorně argumenty, poznámky jednotlivých kolegů, kolegyň a nyní s napětím očekávám vaši odpověď na otázku pana Giereka. Co znamená alternativní vědecký výzkum v oblasti například politik, které se dotýkají klimatických změn. Rovněž eh, pan Ody měl velice zajímavou, zajímavou poznámku, to znamená nějaká společná politika v oblasti vědy. To skutečně opravdu nevím, jak to bude fungovat, ovšem těším se na vaši odpověď. A poté pan Kambos eh, jak se o tom už zmínil, o tom, jakým způsobem využívat více finančních prostředků. Tímto způsobem jsme samozřejmě bojovali, abychom vůbec v posledních letech udrželi tyto finanční prostředky, takže nevidím moc optimisticky tu možnost navýšení těchto finančních prostředků, ale uvidíme. Ovšem, já se domnívám, že nejdůležitější je vyzvat kolegy, vyzvat kolegy, aby využili tuto příležitost a aby navštívili mm, několik z vašich institutů, já jsem navštívil Ispru několikrát, byl jsem v Sevě, byl jsem v Karlsruhe a vřele to doporučuji, protože si myslím, že není nic lepšího, než když vidíte, jak to probíhá na vlastní oči. Myslím si, že to je ta nejlepší vědecká tradice, kterou zde máme a zároveň vítám vaši iniciativu ohledně zorganizování výstavy zde na půdě Evropského parlamentu. Možná tam možná se toho zúčastní, možná se zúčastní mnoho, mnoho poslanc, poslanců, eh, teda nevím, zda se zúčastní eh, vašeho inauguračního večera mnoho poslanců, protože to bude náš týden, kdy se zabýváme prací ve volebního ale uvidíme, to už je, takový je život. No a pokud jde o návštěvy jednotlivých těch středisek, já budu o tom hovořit s našimi koordinátory našeho výboru. Děkuji. Äh, Děkuji. Možná bychom o tom měli ještě jednou hovořit v rámci zkusky koordinátorů. Zda by nebylo možné eh, mít takovou tu nabídku pro celý výbor. Zda bychom opravdu nenalezli nějaký termín pro takovou tu návštěvu. A nyní pan kolega Borgen. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem poprvé přítomen takové prezentaci a opravdu ji považuji za velice zajímavou. Zdá se, že všichni kolegové, nebo mám pocit, že bychom měli podporovat vaši práci, vašeho centra především v oblasti analýzy dopadu, protože naše legislativa, naše politiky, všechny by měly projít takovou analýzou dopadu, abychom měli jasné důkazy. Vy jste se už ale nezmínil o struktuře, o počtech vašich zaměstnanců a tak dále. Kdybyste byl tak laskav, tak několik informací informací k tomu. A dále je to otázky modelů, které se dotýkají klimatických změn. Několik kolegů už se o tom zmínilo. Vy jste se rovněž dotkl tohoto tématu. Zdá se, že mnoho hm, akademických, vědeckých organizací v celé Evropě pracují na podobných modelech. Například v západním Walesu před několika měsíci došlo k počítačovým modelům různých scénářů pro klimatické změny. Proto se ptám, zda spolupracujete úzce s těmito organizacemi, orgány, zda sdílíte společně informace, důkazy, vědecké důkazy, protože osobně si myslím, že to je právě způsob, jak zaredukovat duplicitu. Hmm. So, herzlichen Dank, viele, viele... Děkuji, máme zde celou řadu otázek a nyní proto předávám slovo panu Ronaldu Schenkelovi. Poprosím vás, abyste odpověděl na ty otázky. Doufám, že budete schopen na všechny odpovědět. A pokud by zůstaly ještě nějaké otázky otevřené, tak budeme mít příležitost se k tomu vyjádřit někdy jindy. Děkuji. Děkuji za slovo a pokusím se odpovědět pěkně po pořadí. Paní Gutierrez se zmínila o mnoha bodech, které jsou, ano, důležité ovšem Rád bych řekl, že my samozřejmě my se musíme zaměřit určitým směrem naše středisko. Přece nemůžeme se snažit provést úplně všechno. Já jsem neměl možnost vám uvést všechny podrobné údaje, ale zaměřujeme se asi tak na 7 až 8 rozsáhlých oblastí. Na oblasti se nemůžeme zaměřit a pokud by došlo k jakémukoliv nepochopení v této oblasti, my samozřejmě chceme nacházet řešení, pokud jde o zásad, základní výzkum nebo nějaký průzkum, tak my to děláme pouze, pokud chceme prokázat důvěryhodnost v těchto klíčových oblastech. To znamená, že naším posláním není ten základní výzkum v oblasti inovací, to skutečně tomu tak není. My se snažíme, ne, my tomu nevěnujeme většinu našeho úsilí, to rozhodně ne. Pokud se vydáme touto cestou, tak pouze proto, abychom dokázali, že děláme, odvádíme dobrou práci, že známe celé toto, všechny tyto oblasti, tak abychom skombinovali znalosti, jež jsou k dispozici ve vědeckém odvětví, abychom je skombinovali s tím nejlepším, tím nejlepším způsobem s různými možnostmi rozvojových politik, různými scénáři, modely a podobně. To je moje odpověď paní eh, Gotieres. My nepracujeme na všech těch oblastech, o kterých se zmínila. Pokud jde o REACH, tak pouze několik slov. Autorem tohoto článku byl náš bývalý spolupracovník, vedoucí představitel Ekvan, to znamená oddělení, které se zabývalo alternativními testy, alternativními testy k, k testům na zvířatech. Jsme v kontaktu s John Hopkinsovou univerzitou a tento člověk skutečně věděl počet um, jednotlivých zvířat, která jsme potřebovali pro testy v oblasti rýče. Je zde ale mnoho různých údajů Dát, Já jsem spolupracoval s různými odborníky, vědci, počítali jsme počty zvířat, které potřebujeme pro různé testy toxicity a myslím si, že mm, samozřejmě, že se snažíme o to, abychom nebrali v potaz ty úplně nejextrémnější data. Musíme ovšem vzít v potaz um, všechny poznatky, které máme k dispozici a všechny důsledné vědecké poznatky, zkombinovat to. Samozřejmě, že my nejsme vždycky úplně spokojeni s publikacemi, s zveřejňováním těchto údajů, častokrát dochází k jejich manipulaci, zkreslení a právě proto my se budeme snažit i v této oblasti zasáhnout a, a upravit to. Pan Correro de Campos jsem vám vděčný za vaše připomínky, protože proč máme takovou, takovou dobrou zpětnou vazbu od našich klientů? Protože provádíme průzkumy spokojenosti našich klientů. Já se snažím setkávat pravidelně se všemi generálními řediteli, tak abychom společně uh, Mm, provedli jakousi kontrolu všech horizontálních věcí, abychom věděli, co nás čeká, řekněme, v horizontu pěti let, jakým způsobem, co děláme v té které oblasti, kterým věcem se musíme věnovat a ještě jednou chci zdůraznit to, že to neděláme sami. Ta naše síť je pravděpodobně nejlepší výzkumnou sítí organizací v Evropě, máme mnoho partnerů a většina mm, naší práce Eh, prochází těmito sítěmi. To znamená, že ji provádíme společně s našimi partnery, jinak bychom tuto práci sami nemohli vykonávat. Nejobtížnější otázka zněla, jakým způsobem byste mm, vytvořili takovou organizaci, pokud byste pracovali od nuly, to je velice citlivá otázka. Pokud bych to dělal od nuly ještě jednou, tak bych to nerozdělil geograficky, tak jak tomu je v současné době, to je určitá nevýhoda, protože když se podíváme na interdisciplinární týmy, které spolupracují a tak to právě děláme, to je potom v tento geografické rozdělení je nevýhodné. Je to ale realita, snažíme se ji překonávat technologickými prostředky, videokonferencemi, využíváme různé tyto prostředky, tak abychom spolupracovali v této oblasti. A pokud jde o finanční výhledy a novou strategii nebo rozvoj nové strategie, no, všechno pro, jsme prováděli na základě na základě mm, jasných instrukcí, to znamená nulový nárůst rozpočtu. Mnoho z vás se o tom zmínilo. Myslím si, že by bylo špatné, abychom požadovali další finanční prostředky. Asi bych neměl vydávat příkazy tímto způsobem, ale to je prostě způsob, jakým funguji. Já jsem v těchto manažerských funkcích už dlouho, my musíme změnit naše priority, my už jsme o tom hovořili s našimi klienty, musíme prostě zaměřit pozornost pouze na několik oblastí a neměli bychom hledat nějaký další nárůst finančních prostředků, ale spíše spolupráci s jinými důležitými partnery v Evropské unii. Pan Kierek, klimatické změny, my jsme jaksi oběti našich eh, klientů, protože v našem, eh, v na, my hovoříme v našem zaměření nebo v našem programu prohlášení o tom, že, že mm, dáváme prioritu našemu klientovi. V této oblasti eh, klimatických změn máme asi 70 lidí, kteří tam fungují, neděláme žádný základní výzkum, to znamená, že se opravdu snaží pouze vyvíjet různé zmírňující strategie, adaptující strategie, a výzkum této oblasti, čili naše portfolio v této oblasti je podrobeno eh, generálnímu ředitelství pro životní prostředí a našim klientům a právě proto hm, analyzujeme mnoho jiných možností, pokud je o například geoinženýringovou rozprávu, tu jsme sledovali velice pozorně, ovšem pokud nebudete mít důkladné vědecké poznatky pro tu kterou oblast, tak abyste mohli řekněme, reagovat na různé částice, které se nachází v atmosféře. Než přistoupíme k, exper- k experimentům tohoto charakteru, musíme mít k dispozici mnohem více důkladných vědeckých robustních poznatků, protože možné následky by mohly být opravdu velice závažné. Ano, sledujeme rozvoj, výzkum v jiných výzkumných organizacích velice pozorně, to sledujeme jeden z našich eh, eh, spolupracovníků vydal článek o geoengineeringu v časopise Science o tom, co si myslíme o této oblasti, co bychom měli požadovat a získat ještě předtím, než se vydáme touto cestou, čili opravdu velice opatrně postupujeme. Ovšem není to naše téma, není to oblast, ve které bychom prováděli výzkum a ani nemáme dostatečné kapacity, abychom to mohli udělat. Zaměřujeme se spíše na roz, právu v oblasti konkurenceschopnosti, v oblasti klimatických změn zajímají nás hospodářské aspekty, tak abychom byli schopni zhodnotit různé studie, o kterých jsme se zmínili, například eh, Lombard, eh, který napsal článek o hospodářských dopadech eh, v oblasti klimatických změn. Čili toto je věc, na kterou se na které se věnujeme, to znamená nejenom socio-environmentální eh, záležitosti, ale i hospodářské záležitosti. Pane Ody, vaše otázka je nesmírně obtížná. My neprovádíme výzkumné politiky. V našem středisku se věnujeme mnoha záležitostem, ovšem nejde o vědecké politiky. Poskytujeme vědeckou podporu, generálnímu ředitelství pro výzkum, spolupracujeme s nimi, ovšem pokud jde o vědu a tuto oblast v Evropě, jakože nástroje, které potřebujeme, to necháváme na DG, pro, na generální ředitelství pro výzkum. Osobně si myslím, že proto, aby byl výzkum v Evropě ještě účinnější, tak by se měla využívat, měly využívat i národní finanční prostředky, nejenom evropské, protože mm, samozřejmě, že zatím nemáme možnosti, které by podporovaly jednotlivé instituty mm, jenom na základě národních finančních prostředků. A myslím si, že by to byla přidaná hodnota, kdyby tyto země měly své vlastní finanční prostředky, mm, došlo by k určité konkurenci s ostatními centry eh, Um, výjimečnosti v jednotlivých jiných zemích. Myslím si, že by to byla přidaná hodnota, mělo by to pákový efekt, to znamená, že členské země by zahrnuli, řekněme, do svých týmů i nejlepší pracovníky ze zahraničních týmů. To si myslím, že by byl, bylo další nakopnutí pro tuto oblast. Ovšem vím, že mm, ta realita zatím taková není. Paní Madurel Děkuji za pozitivní poznámku. Jaké zde vidíme problémy? Myslím si, že největší problém, který zde vidíme, je nábor nových zaměstnanců. A to je záležitost, se kterou Hmm, tak jak si souhlasíme my všichni. V nedávné době jsme měli diskusi se PSem, s generálním ředitelstvem pro administrativu. Opravdu na základě stávajících pravidel máme veliké problémy získat špičkové výzkumné pracovníky. Různé procedury probíhají příliš dlouho, jsou obtížné a David King na základě své zprávy a doporučení nám umožnil zahájit dialog s generálním ředitelstvím pro administrativu, tak aby jsme měli výběrová řízení pro odborníky, specialisty, kteří budou vybírány na základě jejich špičkových výsledků a ne, řekněme, pouze nějakých administrativních záležitostí, tak abychom měli přístup k těmto úžasným špičkovým zaměstnancům, abychom měli i dočasné pracovníky, řekněme, různé mm, absolventy vysokých škol, různé vědecké mladé pracovníky, doktoranty a podobně. Já si myslím, že toto je ta nejobtížnější oblast, které čelíme do budoucna. Do budoucna. Pokud jde o technologie, o technologické mm, inovační procesy a tak dále, my se zúčastňujeme těchto různých programů, pokud spadají do naší kompetence. To znamená, že když dojde k nějakým tendrům v oblastech, kde máme kompetence, kde máme znalosti, tak se toho účastníme. Už jsem o tom hovořil o těch programech ERA a podobně. Pan Pitikov vaše poznámka je na místě. Chápu, to bylo určité neporozumění, protože my hovoříme o nejověřenějších poskytovatelích eh, těchto řešení pro evropské Eh, pro evropské úředníky. Samozřejmě, že nechceme být jediným, to by bylo opravdu nerealistické. Já doufám, že jste pochopil na základě toho, co jsem řekl, že fungujeme určité síti. Pokud hovoříme o nějakých tvůrcech evropských politik, tak samozřejmě máme na mysli především Evropskou komisi, která to pod která začíná celkový proces, která přichází s tou iniciativou. To znamená, že my poskytujeme podporu především Evropské komisi, ovšem máme zde mnoho interakcí i s Evropským parlamentem, ale nikdy jsme se nezmínili o tom, že jsme jediným monopolem nebo nejlepším a podobně. To bych si nikdy nedovolil. To si myslím, že by bylo velice špatné. Já nechci, aby to byla nějaká jediná obrovská organizace, nějaký moloch. To by bylo nerealistické a bylo by to velice špatné. Jakmile máte nějaký monopol, tak to rozhodně není vhodný přístup. No a pokud jde o radu, tak pouze v oblasti bezpečnosti. S nimi spolupracujeme, jinak mnoho spolupráce v této oblasti nedochází k ní, protože, jak víte, členské státy mají svoje kvalitní, dobře fungující střediska na národních úrovních, my s nimi spolupracujeme, když poskytujeme informace Evropské komisi. Pan Čičestr, já myslím, že jsem se už snažil odpovědět na první část vaší otázky a ta druhá část, ano, nesnažíme se zís, rozšířit nebo narůst, aby náš rozpočet eh, narostl, snažíme se fungovat s tím, co máme, snažíme se demonstrovat klientům, národním úřadům, to, aby opravdu, aby nám mohli důvěřovat, aby skutečně zaplatili nebo platili za tu práci, kterou děláme, Ehm, pro ně, za ně, to znamená hm, samozřejmě, že by se to mělo týkat právě toho, co provádí, co děláme my zde v, naši, v našem středisku, tak aby opravdu uh, mohli důvěřovat tomu, co děláme. To je ten nejlepší způsob. Další kolega máme 2600 zaměstnanců a asi 300 až 400 je placeno z takzvaného konkurenční, konkurenčními příjmy. Pokud jde o modely, my samozřejmě máme úzké kontakty s ostatními orgány nebo organizacemi, které vytváří tyto modely. Samozřejmě, že vstupní data, parametry, ty jsou nejdůležitější, protože poté vám ten model poskytne pouze to, co jste do něj vložili. Skutečným uměním je zjistit, jaké jsou ty nejlepší podmínky, jaké jsou ty nejlepší, nebo který scénář na to aplikujeme a právě proto musíte Ehm, Spolupráca s ostatními, protože ten stejný model vám může poskytnout různé výsledky v důsledku toho, jakým způsobem manipulujete vstupní data a tak dále. Čili musíme se podívat z různých hledisek na tyto modely, to znamená, jaké jsou podmínky, co tam vkládáme, zájmové skupiny, o co se snaží, to všechno musíte velice opatrně analyzovat tak, abyste skutečně dosáhli mm, vstupní data u těchto důkladných vědeckých poznatků, vstupní data, která jsou opravdu kvalitní. Děkuji a doufám, že jsem pokryl většinu otázek. Schenkel Pane generální ředitel Schenkel, já vám děkuji ve jménu svém a všech kolegů. Já ještě pan Bytikov, prosím. Pane předsedo, je možné, eh, abychom eh, obdrželi eh, tu prezentaci, tedy folie, ano, to je samozřejmě možné. Takže ještě jednou děkuji, děkuji za debatu, kterou jsme vedli a jistě se chopíme té nabídky k dalšímu dialogu, ať již zde v parlamentu, či dokonce snad, jak na to poukázal pan Chichester, možná, že bychom opravdu společně mohli podniknout takovou tu návštěvu a jinak samozřejmě tu návštěvu může podniknout každý sám. Individuálně pro nás je toto středisko velice důležitým zařízením a proto se ještě jednou srdečně děkuji panu Šenkelovi, že zde byl. Milé kolegyně a milí kolegové, Hovořili jsme o tématu mobility výzkumníků v rámci různých společných debat a náš výbor před dlouhou dobou také zadal studii o otázce přeshraniční mobility výzkumník pracovníků. Tato studie je již ukončena, všichni ji mají k dispozici. Máme ji dokonce jako vytištěnou velice pěkně, barevně. A já bych rád, kdyby ovšem tato studie nám ve výboru byla ještě jednou oficiálně prezentována, protože o ní chceme debatovat a tak by bylo dobré, abychom se oficiálně seznámili s jejími výsledky. Rád bych zde přivítal pane Kimona Williamu. Já doufám, že jsem to správně vyslovil, ono je to trochu obtížné. On nám představí tuto studiu, studii a potom budeme mít možnost klást otázky. Byl bych rád, kdybyste nám to představil v zhuštěné formě, abychom dnes měli ještě čas i na další body, téma, které máme na pořadě jednání. Prosím. Okay. Good afternoon, everybody. Uh, my name is Kimo Williama. I'm, I'm presenting a, a consortium for... Dobrý den. Já zde zastupuji konsorcium lidí, kteří vypracovali tuto studii. Na tomto slajdu vidíte jména dalších autorů. Nejprve, o čem mám prezentaci? Budu se věnovat těmto tématům, které zde vidíte uvedena. Jednak je to tedy otázka, co to znamená mobilita výzkumných pracovníků, proč je důležitá mobilita v Evropě, co by se dalo udělat pro to, abychom usnadnili mobilitu mladých výzkumných pracovníků v budoucnosti. Kromě toho se podívám na eh, velmi v krátkosti, tedy na situaci, eh, která nyní panuje v Evropě a na hlavní výzvy či problémy, které se s touto mobilitou pojí. Pak se zaměřím na některá evropská opatření a evropské iniciativy a na otázku přijetí charty a kodexu a potom na závěr uvedu doporučení. Takže je potřeba rozlišovat mezi mobilitou a migrací. To jsou dvě odlišné věci. Mm, jde tedy o to, aby výzkumní pracovníci se vo, mohli volně pohybovat po Evropě. Nejde přímo o to, že by se eh, jednalo o nějakou imigraci. Také je velmi důležité rozlišovat mezi krátkodobou a dlouhodobou mobilitou. Krátkodobá mobilita jsou návštěvy na pár dnů, týdnů, podle definice i pár měsíců, ale ta dlouhodobá mobilita je většinou tedy rok a více. Takže tyto dva typy mobility se od sebe liší. Také musíme rozlišovat mobilitu směrem dovnitř to znamená, eh, jak přilákat výzkumné pracovníky ze zahraničí a potom vnější mobilita, to je eh, situace, kdy výzkumní pracovníci cestují do zahraničí, do jiných zemí a regionů. Takže to se týká třeba výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří přichází do Evropy. Pak je to otázka, kam cestují evropští <laughs> výzkumní pracovníci, když se vydávají za hranice EU. Velmi důležitá je otázka také rozlišování mezi fyzickou mobilitou a virtuální mobilitou, protože samozřejmě eh, fyzické přemysťování je únavné, náročné. A v dnešní době máme nejrůznější možnosti poskytované informačními technologiemi, které nám právě umožňují tuto virtuální mobilitu, která samozřejmě fyzickou mobilitu nenahrazuje, ale může ji v řadě případů doplnit. A konečně musíme rozlišovat mezi mezisektorovou mobilitou a e, to znamená tedy, kdy se výzkumní pracovníci e, vydávají pracovat do různých průmyslových odvětví a mobilitu v rámci výzkumné komunity, kdy prostě výzkumný pracovník opustí jednu výzkumnou oblast a věnuje se jiné výzkumné oblasti. Bohužel nemáme příliš mnoho studií, eh, které by se zaměřovaly na tu ekonomickou stránku Mm, mobility výzkumných pracovníků. Přesto bylo identifikována řada pozitivních aspektů mobility. Například, když se podíváme na pracovní trh, tak eh, mobilita nám opravdu poskytuje eh, možnost lépe reagovat na potřeby eh, poptávky v různých zemích. Někde třeba je potřeba některých odborníků a nemají jich dostatek v daném regionu, v dané zemi, takže pokud bychom měli takovýto pracovní trh pro vysoce vzdělané lidi na celoevropské úrovni, tak by to jistě zlepšilo výzkumné výsledky a také by to vedlo k lepší specializaci. Na druhé straně máme také možnost vybudovávat takzvaná centra excelence či specializovaných znalostí v různých částech Evropské unie. Takže, se, takže tam vznikne ta takzvaná kritická masa lidských zdrojů. To znamená, lidé by se mohli přestěhovat do místa, kde jejich talent opravdu najde své využití. Jedná se tady vlastně tedy o pracovní příležitosti pro vysoce specializované pracovníky. Problém je totiž v tom, že mladí schopní výzkumní pracovníci často ve své domácí zemi, ve svém tedy původní instituci nenacházejí pracovní příležitosti a díky té mobilitě by lépe mohli rozvíjet svoji kariéru. Také se tady jedná o zvýšení možnosti spolupráce mezi výzkumnými pracovníky a jakéhosi přenosu znalostí. To znamená, znalosti by se pohybovaly rychleji mezi jednotlivými částmi, mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky a to by určitě vedlo ke zlepšení výkonu a výsledků. A získané znalosti by se začaly uplatňovat v různých částech Evropské unie rychleji. Jinak znalostní ekonomika vyžaduje stále více výzkumných pracovníků takže zde vlastně vzniká tedy jistá poptávka po těchto pracovnicích, tak abychom zůstali eh, konkurenceschopní. Víme, že i tato oblast je postižena stárnutím obyvatelstva. Řada výzkumných pracovníků už se blíží důchodovému věku, takže tady právě potřebujeme Eh, nové, mladé výzkumné pracovníky. Mm, řada zemí, zemí spolu nějak soutěží v, o talenty a Evropa zatím v této soutěži o talenty nebyla úplně úspěšná. Tady vidíme takovou klasifikaci různých zemí. Je to na základě studie, která nedávno byla vypracována pro eh, společné výzkumné středisko. Je zde řada zemí, kde ta mobilita směrem dovnitř je poměrně nízká. To znamená, možná nestojí o to, aby jim přicházeli výzkumní pracovníci, nebo se jim to nedaří, ale každopádně tedy mobilita směrem do těchto zemí je nízká. Pak jsou země, které mají taky velmi vysokou mobilitu směrem ven. To může vést v nejhorším případě k tomu, že dostane jakýsi odliv mozků, ale většinou je to spíše pozitivní, protože jsou to malé země, s, kde se tedy hovoří spíše menšinovým jazykem, kde by bylo těžké přilákat zase výzkumné pracovníky odinut, takže prostě ten transfer jde jiným směrem. Mobilita výzkumných pracovníků je na vzestupu v řadě zemí, to vidíte v té druhé tabulce. Ale přesto nedávné studie ukazují, že je stále ještě celá řada překážek, které je potřeba překonat. Mezi takovéto problémové oblasti tedy patří otázka financování mobility a platů. No Tady se jedná tedy o financování ve srovnání se stávající situací těch lidí. Takže většinou je tomu tak, že mobilita se pojí s různými eh, krátkodobými smlouvami na dobu určenou, určitou s různými stážemi a podobně, které prostě nemohou konkurovat nějakému stálému pracovnímu místu doma. Kromě toho jsou zde problémy tzv. nepřímých nákladů pojící se s mobilitou. To je potom, to zvyšuje riziko zejména pro mladé výzkumné pracovníky. Dalším významným problémem jsou otázky sociálního zabezpečení a důchodů. Tady jde tedy o to, aby bylo možné zachovat duch, například tedy práva na důchod, která vzniknou v jedné zemi a přenést je do země jiné, tak aby tedy daný výzkumní pracovník o svá důchodová práva nepřišel. Pak eh, velkým problémem, zejména tedy pro mladé lidi, je nedostatek příležitostí pro jakýsi kariérní rozvoj. Protože řada eh, renomovaných institucí, výzkumných středisek či univerzit neposkytuje příliš mnoho příležitostí pro mladé lidi Pak existuje jistý problém s jazykovými problémy, ovšem e, není to zas tak velký problém v té oblasti výzkumné, protože to je hodně mezinárodní oblast. Spíše je to otázka takového společenského života. V některých zemích ta jazyková bariéra přece jenom je trošku větší pro ten soukromý život než v zemích jiných. Eh, dalším problémem je jakýsi nedostatek uznání pro eh, mobilitu z hlediska kariérního vývoje. Tady je prostě riziko, že e, když vycestujete do zahraničí, namísto toho, abyste zůstali doma a pracovali s určitými výzkumnými kapacitami a profesory a půjdete tedy hledat zkušenosti do zahraničí, tak e, potom zpátky doma vám třeba tyto zkušenosti neuznají. Nedostatek informací na evropské úrovni byly ustan, ustanoveny, byla ustanovena různá informační střediska, ale často je velmi těžké ty informace přeci jenom zůstat, získat o, o tedy pracovních příležitostech v jiných zemích. E, potom e, je zde také, řekněme, nedostatek eh, otevřených příležitostí, otevřených výběrových řízení, eh, která by probíhala jaksi mezinárodně. Řada zemí prostě publikuje mm, ty posty pouze eh, interně. Pak do toho vstupují imigrační pravidla, Řada mladých výzkumníků to považuje za problém, zejména pokud přichází ze zemí eh, za hranicemi EU. A potom eh, existují i jisté právní či smluvní problémy, protože někteří eh, pracovníci se třeba zaměřují na určitou oblast, dostanou na to nějaký grant, prostředky pro financování toho výzkumu. Potom by třeba ten výzkum chtěli dělat v jiné zemi, kde ty příležitosti jsou lepší, ale ty prostředky, které dostali, jsou vázány na tu zemi původní. No a konečně v některých zemích, které nemají tak atraktivní výzkumný systém, panuje jistá neochota riskovat to, že e, tyto země přijdou o své talentované mladé výzkumníky v zahraničí. Prostě se bojí, že už by se jim nevrátili. Což e, odráží rozdíly mezi výzkumnou infrastrukturou a zdroji pro výzkum v různých zemích. Jinak, jaká jsou opatření, iniciativy na evropské úrovni? Jednak jsme měli tady ten rámcový program. Kromě toho existuje Evropská charta pro výzkumné pracovníky a etický kodex pro najímání výzkumných pracovníků. To eh, vychází z roku 2005. Jde o to, aby proces náboru pracovníků byl transparentnější mezi jednotlivými zeměmi. Boloňský proces také nepřímo ovlivňuje mobilitu, protože mm, poskytuje vyšší kompatibilitu eh, třeba v oblasti srovnávání eh, titulů a podobně mezi tedy členskými státy. Existuje také směrnice pro přijetí takzvaných vědeckých víz pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí, aby pro ně bylo jednodušší přicházet do Evropské unie. Od roku 2000 byla otevřena informační střediska, která mají podporovat mobilitu. Existuje teď třeba takový eh, evropský mm, portál pro mobilitu výzkumných pracovníků a další. No a kromě toho v roce 2008 komise předložila sdělení, jehož cílem bylo ustanovit partnerství mezi komisí a členskými státy, aby se zajistila dostupnost potřebných výzkumných pracovníků. V podstatě tam šlo jakési společné aktivity ve čtyřech oblastech, takže to je asi ta nejposlednější iniciativa, kde mm, jde o to, aby se urychlil ten proces, který už započal. One example of, of... A nyní dovolte jeden příklad, jeden příklad této nedávné iniciativy, iniciativy, která zároveň je velice dobrým příkladem problémů v rámci Evropské unie a mobility v této oblasti. Jednak je to naše charta a etický kodex a jejich přijetí. Když se podíváme na to, kolik organizací v různých zemích přijalo tuto chartu a etický kodex, základní, jaké si základní principy, jak pracovat s výzkumnými pracovníky, jak provádět nábor výzkumných pracovníků v jednotlivých zemích, zdá se, že je zde opravdu velice málo organizací, které podepsalo nebo přijalo tuto chartu Toto je pouze jeden, jeden z mnoha příkladů, jeden z mnoha příkladů toho, že celá ta éra je založená na dobrovolném přístupu jednotlivých států a i když dochází k pokroku v této oblasti, tak je to pokrok, který je občas příliš pomalý. Tím se dostávám jakýmsi doporučením pro tuto oblast. Zdá se, že opatření na úrovni EU, pouze na úrovni EU, nejsou dostačující pro překonání problémů v oblasti mobility výzkumných pracovníků. Je zde mnoho kvalitních evropských iniciativ, které v tomto desetiletí byly zahájeny ovšem bez aktivní účasti členských států na těchto projektech, bez přijetí těchto nových iniciativ, nebo to, že si ji vemou opravdu, že si je vemou za své, tak ten proces je dosti nevyrovnaný, nevyvážený některé země. Přijali tyto nové iniciativy či projekty rychleji než eh, jiné členské státy. A my se snažíme zajistit to, aby evropské, aby členské státy se aktivně zapojily do těchto partnerství v oblasti výzkumných pracovníků. To je naším klíčovým úkolem. Ale chceme, aby jsme, se, aby jsme řešili záležitosti sociální, důchodové, tím, že to mm, zdůrazníme tyto oblasti. Co to znamená? Znamená to, že bychom chtěli vidět určitou legislativu, tak aby eh, lidé měli pocit určitého bezpečí, aby si mohli převádět práva, tato práva, nabitá práva mezi jednotlivými zeměmi. Je zde ale trochu problém v oblasti správní spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Výzkumné organizace a jednotliví výzkumní pracovníci samozřejmě neznají všechny ty příležitosti, možnosti a procesy, a takže to všechno stojí a padá spíše na nějakém povědomí. Pokud jde o přijetí charty a kodexu, které by mohly umožnit nábor v této oblasti, aby um, trh s tou pracovní silou byl konkurenceschopný, transparentnější na evropské úrovni. Zde nás čeká ještě hodně práce. Jednotlivé členské země a jednotlivé organizace, mm, aby nejenom podepsali tento kodex a tuto chartu, ale aby je implementovali v praxi. Dále je to podpora pro překonání různých finančních překážek, které mají dopad především na mladé výzkumné pracovníky, to znamená, řekněme, přenositelnost grantů, finančních prostředků, abyste je mohli využít v jiné zemi. Dále je to podpora hostitelských institucí, aby mobilita nebyla pro tuto hostitelskou instituci, aby nepředstavovala pro ně žádný problém. Někteří dokonce hovoří o určitých voucherech nebo nějakých balíčcích eh, pro výzkumné pracovníky, kromě samotného financování mm, výplat by šlo o různé nepřímé náklady a jejich pokrytí, řekněme péče o děti nebo bydlením, jiné záležitosti mm, každodenního života, které by mohly pomoci v této situaci mladým výzkumníkům a jejich rodinám. No, ale jsou to opatření pro zvýšení mobility výzkumných pracovníků přicházejících z třetích zemí, tak aby členské země, řekněme, spolupracovaly i v oblasti nebo zakomponování toho balíčku, výzového balíčku nebo různé granty pro výzkumníky, kteří se vrací z jiných zemí například ve Spojených státech. Víme, že je mnoho vědeckých pracovníků, kteří jsou našimi evropskými mm, vědci a to znamená nějak je motivovat, aby se vrátili zpět do Evropy. Tuto oblast musíme dále analyzovat. No, dále je to integrování mobility v této oblasti s jinými inovačními podpůrnými postupy. Samozřejmě, že samotná mobilita není prvkem sama o sobě, jde o její propojení s jinými iniciativami, to je nesmírně důležité. ať už jsou to různé studie, které bychom mohli využít, nebo různé trendy v této oblasti, výzkumné trendy. Věc, kterou jsme si všimli v tomto odvětví a mnoho kolegů, kteří studovali mobilitu v této oblasti, zjistilo, že je zde nedostatek Um, údajů, dat, které by poukazovaly na dopady této mobility, v podstatě konzistentní údaje na evropské úrovni ani nemáme k dispozici, právě proto je nesmírně obtížné monitorovat rozvoj mobility vědeckých pracovníků v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za prezentaci a již tady máme první kolegy, kteří se hlásí o slovo. Nejdříve pan kolega Suplakas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice pozorně jsem vám, jsem vám naslouchal. Naslouchal jsem vaší přednášce o mobilitě výzkumníků a je opravdu polihtování hodné, že někteří z našich kolegů zde s námi dnes nemohou být, protože přednáška generálního ředitelska ředitele SVS a společně s touto přednáškou, kterou jsme zde právě slyšeli, právě tato dva témata v kombinaci a navíc kombinaci tím, co jsme poslouchali v prvním, na prvním Evropském inovačním summitu a ve spojení s trendy do roku 2020 a dále ve, svo, ve spojení s neúspěchem Lisabonské strategie a ve spojení s tím, že ve výzkumu převládají země neevropské, tak tyto všechny komponenty dohromady dělají toto téma velice aktuálním. Ta studie, kterou jsme zde nyní viděli, se velice úzce týká věcí, které jsou pro nás důležité. A totiž Jedná se o důvody, proč my nemáme v rámci našeho evropského výzkumného společenství dostatek mobility. Já nevím, za ta opatření, ta doporučení, která padla na konci, zda by nemohla být eh, mnohem praktičtější či konkrétnější. Například jedno doporučení zní, že by měl být vyvíjen větší nátlak na členské státy a tak dále, aby e, se snažili o realizaci. Myslím si, že by to bylo možné to formulovat konkrétně. Kdo konkrétně má přistoupit k odpovídajícím opatřením? Náš výbor je výbor příslušný v oblasti výzkumu a myslím si, že pokud bychom zohlednili všechny aspekty, tak bychom měli učinit něco, co by vyvíjelo ještě větší nátlak na příslušné orgány společenství. Tak, aby oblast výzkumu nebyla oblast ideologická, něco, co existuje pouze ve studiích a strategiích. Čísla jsou jasná, 60% veškerých vědeckých poznatků a výsledků jsou výsledky, které pocházejí z USA. 52 vědeckých publikací jsou publikace v angličtině. Vysoké proces, procento eh, důležitých výzkumných prací je prováděno v amerických laboratořích americkou vědeckou obcí. 25 mezinárodních patentů mají v rukou američané. A to znamená, že pokud chceme s něčím pohnout, tak musíme být mnohem radikálnější. Je zcela zřejmé, že nám zde něco chybí. A to ne proto, že by EU neučinila velké kroky v této věci. Tak to není. Evropská unie se snažila o sjednocování v rámci výzkumu přesně víme, kde jsou naše problémy a proto si myslím, že by možná i náš výbor měl učinit něco konkrétního v tomto směru. Je nám jasné, že je důležité, abychom investovali do excelence, protože víme, že nemá smysl vydávat peníze pouze na základě množství, protože to nestačí k zajištění potřebné kvality. Nejlepší produkty totiž je vznikají pouze tam, kde, kde pracují nejlepší odborníci, tedy excelence není nic morálního, je to něco, na co musíme pohlížet i z ekonomického hlediska jako na nutnost. A tuto nutnost jsme v Evropě již rozpoznali, jsme si ji vědomi, ale máme zde faktory, jako například nedostatek mobility, které brání vývoji v tomto směru. Máme zde celý soubor akcí mobility, máme vizi Evropy, kterou, která existuje již dlouhou dobu. Máme zde Lisabonskou deklaraci, že je důležité podporovat eh, vědu až do roku 2010. Hovoříme o té znalostní společnosti. Tato společnost je naším cílem. A chceme, abychom zde měli takové tři základní pilíře vědy, tedy inovace, výzkum a vzdělávání. Je tedy důležité zohlednit všechny tři tyto faktory. Pane předsedo, já nevím jak, ale jsem si jistá, že Potřebujeme zde ve výboru obsáhlou diskuzi, která by potom vedla k zjištění a k formulování určitých opatření, za které by se potom parlament zasazoval. Já se omlouvám, že jsem se nesoustředila na tu mobilitu, protože ta mobilita byla velice dobře vysvětlena v rámci toho příspěvku. Děkuji, říká pan předseda. A rád bych si dovolil takovou poznámku. Myslím si, že máte stoprocentně pravdu. Možná bychom opravdu my zde ve výboru si měli rozmyslet, zda není třeba, abychom poskytli takovýmto debatám větší prostor. posledních letech jsme diskutovali hodně o například o energetice a takovýchto věcech, takže bychom e, možná se měli nyní zaměřit spíše na problematiku vědeckou. Takže bych se obrátil na koordinátory a také na sekretariát, aby si to zaznamenal, protože je to něco, co pro nás musí být v příštím roce rozhodně důležitým tématem. Máme bohužel mámo času i přes a mnoho případných řečníků. Nyní uděluji slovo paní Beter Cortines. Prosím. Děkuji, budu stručná. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Překvapilo mě, že se zde nehovořilo o určitých věcech, které jsme zavedli v rámci sedmého rámcového programu a v programech minulých. Měli jsme sdělení a doporučení komise již před sedmým programem. Například padlo to zde nepřímo. Ale myslím si, že problém je, že členské země to není, nechtějí slyšet. Možná je to také problémem komise. Máme zde například tu iniciativu Marie Curie, ta se všem líbí, ale pravděpodobně to není dostatečné. Takže je důležité uvědomit si toto. Zásluha vědy není zcela jasně rozpoznáma. Důležitá je také vědecká kariéra a tak kritéria pro posuzování budoucích vědců, která poslouží k tomu, zda dostanou určité místo či ne. Nemáme tedy jasnou koncepci, která by jasně ukázala, že je lepší být i uvnitř Evropy či vně Evropy. Například máme věci, které jsou dva týdny v Edinburgu, pak byly někde krátce na univerzitě a dostanou určitý komu dokument, který oprávní je k stejným věcem jako někdo, kdo tam byl například šest týdnů. Takže je to takové velice mlhavé a najezné a bylo by dobré do této problematiky zavést jasná pravidla. Také právě eh, do toho, jakým způsobem budeme posuzovat mobilitu. A další problém je to, že komise by měla vypracovávat studie o tom, jak to vypadá eh, v rámci jednotlivých zemí. Například co se týče doktorátu. Eh, v USA či v Izraeli musí se dělat doktorát na jiné univerzitě, než kterou jsme vyskudovali. Tam není tento paternalistický koncept, jak si doktor, co by otec, který nás chrání. Já sám jsem profesor a vyznám se v této problematice velice dobře. Ještě jedna věc. Eh, jsou takzvané falešné životopisy. Na univerzitách dochází k padělání velké množství životopisů. Máme tam výzkumné komisy, které v podstatě nikdy nic nevyskoumají a přesto eh, potom ve svých životopisech tito lidé mají určité konkrétní výsledky. A ještě druhá věc. Eh, vracím se k tomu uznávání té úlohy vědy Dříve například univerzity neuznávaly, neuznávaly výsledky z jiné univerzity. Tedy studenti, pokud pocházeli z jiné, nějaké jiné univerzity, tak vůbec neměli šanci na uznání studijních výsledků a známek, kteréž dosáhli, dostali na své původní univerzitě. Proto potřebujeme kritéria pro posouzení lidí, které, kteří tedy studovali někdy jinde v zahraničí a potom se vrátili, aby bylo možné jim ty dos, výsledky, které dosáhli v zahraničí, také uznat. Takže je důležité opravdu této věci něco udělat a nebát se toho, přepracovat naše koncepce, a podívat se na to, kdo dostane kvalitní posouzení a kdo například ne. Musíme obhajovat excelenci, nechceme průměrnost. Průměrnost je něco, co se šíří a to musíme se rozhodně postavit proti tomu. Velice děkuji, říká pan předseda, za tento angažovaný příspěvek ani paní Madurel. No, Ráda bych ještě jednou poděkovala, vážený pane předsedo, poděkovala bych za tuto prezentaci. Souhlasím s vámi, pane předsedo. Hovořili jsme o mobilitě už mnohokrát u nás v našem výboru, ovšem to neznamená, že by to byla oblast, která, které důležito se tím snižuje. Ne, myslím si, že je to zásadní, pokud chceme vytvořit evropskou oblast výzkumu, celoevropskou oblast pro výzkum a proto souhlasím i s předřečníky. Měli bychom na toto téma hovořit častěji a tato prezentace proto si myslím je opravdu velice dobře načasovaná. Když hovoříme o výzkumu v Evropě, nesmíme zapomínat na dvě zásadní oblasti. Jednak je důležité vytvořit určitý trh výzkumných pracovníků a abychom toho dosáhli, musíme mít k dispozici jeden model pro mm, tuto profesi v oblasti výzkumné činnosti a zároveň bychom se měli podívat na nějaký systém integrovaných informací, pokud jde o pracovní nabídky, pracovní místa, různé stáže a podobně. Myslím si, že tuto oblast jste ve své prezentaci pokryl dostatečně. Věřím a vidím, že to samozřejmě není jednoduché. Mnoho oblastí, mm, ten pokrok, který jsme zaznamenali, je pomalý. Ovšem souhlasím i s ostatními předřečníky. Nemáme bohužel dostatek praktických řešení, které by nám umožnili vyřešit tuto situaci. Nebudu opakovat to, o čem už se zmínili kolegové, ovšem ráda bych obrátila pozornost na závěry, ke kterým jste dospěl. V závěrech vaší zprávy hovoříte rovněž o genderových otázkách a o tom, že jsou méně důležité, než jste předpokládali na začátku tohoto výzkumu nebo této studie. Poprosila bych ho bližší vysvětlení v této oblasti. A ještě jedna oblast, která se dotýká rovněž závěru. Hovoříte o tom, že pro podporu mobility musíme rovněž změnit, proto abychom to abychom tuto oblast podporovali aktivněji, musíme změnit různé národní předsudky, různé jiné negativní postoje lidí. Dále hovoříte o hybných prvcích mobility. Já s těmi to prvky souhlasím. Ovšem je zde i záležitost rozvojových nástrojů, o kterých, o který jste se zmínil i v průběhu vaší prezentace. To znamená, aby se výzkumní pracovníci vrátili do svých zemí původu, aby nedošlo k tomuto úniku mozku. V Evropské unii si myslím, že bychom neměli hovořit o úniku našich mozků z Evropské unie, protože pokud chceme skutečně vytvořit evropský výzkumný prostor, tak bychom měli eh, změnit eh, uvažování lidí, nebo bychom měli podpořit eh, opravdu kariérní rozvoj a nejenom podporovat to, aby se lidé vraceli zpět do svých zemí. Děkujeme, pan Gerek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Když hovoříme o mobilitě, Měli bychom dělat jasný rozdíl mezi mobilitou, která je spojená s vědecký, vědeckou aktivitou a poté na druhé straně takzvanými relokacemi, to znamená odliv mozku, to, co, o čem hovoříme v našich odvětvích, protože samozřejmě, že to je věc negativní a proti tomu všichni bojujeme. Jelikož vidíme, že dochází k tomuto odlivu mozku z Evropy, tak samozřejmě toto je prvek, který by měl poté velice negativní dopad na místní výzkumná střediska, akademickou obec, proto se domnívám, že bychom měli udělat jasný rozdíl mezi takzvanou zdravou mobilitou a únikem mozku. A když skuteční vědečtí pracovníci se rozhodnou opustit danou zemi, Mm, kde by měly být mobilní. Samozřejmě pokud mají nějaký vědecký cíl, nejenom hospodářský cíl, protože chtějí opustit nějakou zemi z čistě finančních důvodů. Právě proto si myslím, že v této oblasti hraje velikou roli jejich další rozvoj, vědecký rozvoj, jejich um, skutečné cíle, protože pokud by byly všechna vědecká centra um, identická, tak bychom žádnou mobilitu nepotřebovali. Jakmile se rozhodnete, že změníte Mm, své působiště, tak to většinou děláte z toho důvodu, že se chcete lepším způsobem rozvíjet, chcete mm, získat lepší pracovní podmínky. A právě proto si myslím, že pouze specializovaná střediska, opravdu kvalitní střediska, jež se těší adektivní strukturální podpoře, tak pouze taková střediska skutečně mohou stimulovat ta, tu správnou mobilitu, čili mobilita pouze pro mobilitu, to si myslím, že by nesloužilo žádnému pozitivnímu účelu. Všichni víme, že v současné době vlastně ani nemůžeme, nemusíme se vůbec pohybovat a mm, žádná mobilita není potřebná, protože vlastně máme komunikační prostředky a právě proto já si myslím, že mobilita ano, ale ta musí být propojená opravdu s rozsáhlými, rozsáhlou specializací určitých konkrétních mm, cílů nebo specializace jednotlivých vědeckých středisek a pouze poté by měla nebo přinese užitek pro celou vědeckou společnost společnost. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Matias. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za prezentaci informací, které se týkaly provedené studie. Myslím si, že zde máme ještě několik bodů, na které bychom se měli více zaměřit. Zejména jsou to rozdíly, které existují mezi různými členskými státy, co se týče mobility. A tyto rozdíly se týkají také vlastních rozdílů, způsobu výzkumu a procenta, na kterém se výzkum podílejí na HDP v jednotlivých zemích. Je také důležité se podívat na rozdíly v různých smlouvách a v pracovních podmínkách, které jsou také velice velké v některých členských zemích je tady opravdu velká potřeba vylepšení. A proto si myslím, že bychom tuto diskuzi měli prohloubit a dále o mobilitě hovořit. Já sama si často kladu otázku za tento důraz, který dáváme mobilitě. A je jasné, že potřebujeme mobilitu ve výzkumu. Zde a tento důraz nepovede k tomu, že budeme mít ještě více rozdílů v rámci Evropské unii, že to nebude pouze eh, a nejenom pouze rozdíly v rámci EU, ale také rozdíly v rámci celého světa. Když jsme hovořili o odlivu mozku a ehm, já si myslím, že je velice zvláštní, že zde máme různé podmínky vstupu do Evropské unie pro osoby, které přicházejí do Evropské unie zvenku. Uh, a chtějí zde vykonávat výzkumné aktivity. A myslím si, že bychom neměli přispívat k nárůstu těchto různých těch podmínek v různých eh, oblastech světa. A dále si myslím, že je samozřejmě jasné, abychom dávali důraz na mobilitu, ale musí zde být i materiální podmínky pro to, aby k je mohlo docházet. A druhá věc je ještě ta otázka těch špatných smluv, které jistě existují. Pokud eh, zde máme systém jakýchsi podpor, jakýchsi grantů, tak eh, každý ten grant si vlastně definuje ty podmínky sám. Tedy můžeme mít v rámci jedné instituce osoby z různých států, který dělají stejné eh, stejnou práci, ale mají stejné, naprosto různé eh, platy a pracují v naprosto podmínkách, které také nejsou sjednocené. Proto bych ráda věděla, jaké jsou tedy obtížnosti, jaké jsou výzvy, před kterými stojíme jakým způsobem tedy můžeme posílit výzkum v rámci Evropské unie, ale jakým způsobem tomu poskytneme jasné materiální podmínky. A co by mohla udělat Evropská unie k tomu, aby jsme, jsme měli lepší implementaci na evropské úrovni, aby se nám podařilo snižovat vnitřní rozdíly mezi jednotlivými členskými státy právě co se týče pracovních podmínek pracovníků a jaké by zde byly alternativy. A ještě další věc, což není otázka, je to pouze komentář, který se týká eh, vlastně toho rozdílu mezi imigrací a mobilitou. Tedy to, čemu říkáme v rámci výzkumu, výzku, vědy mobilita, říkáme v jiný, tomu říkáme v jiných oblastech eh, imigrace. A právě toto, mm, to, že vlastně to vidíme z různých pohledů, zda to, to také není něco, co vede k tomu, že vlastně pak máme různé podmínky v různých oblastech, eh, v různých zemích Evropské unie. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda a nyní pan kolega Balšur. Eh, Děkuji, pane předsedo. Již několik měsíců jsem poslancem Evropského parlamentu. Během těchto měsíců jsem často slyšel hovořit o znalostní společnosti. V Maďarsku, v mé zemi, často hovoříme o znalostní společnosti. Tak často, že někdy mám pocit, že již tento pojem nemá žádný obsah. Nyní jsme slyšeli prezentaci o studii o mobilitě mladých výzkumníků. Toto by byl velice dobrý příspěvek k mobilitě a k znalostní společnosti. Ta zpráva, kterou jsme viděli, je velice podrobná a vidíme v ní naprosto jasně, s jakými překážkami bojují lidé v rámci mobility v oblasti výzkumu. Co se týká té vnější, vnější mobility, máme tady Maďarsko, Čechy, Polsko, Bulharsko, tyto země bych zmínil, protože tyto země mají velice nízkou hodnotu, co se týče vnější mobility. Souhlasím s tím, co padlo v té prezentace, totiž, že Evropská unie nedostatečně podporuje členské státy, ale zároveň je jasné, že samotné členské státy musí něco dělat pro mobilitu. Co se týká univerzit a vysokých škol, Pak je zde jasné očekávání. Vlastně univerzity chtějí, aby lidé, kteří tam učí, měli vědeckou kariéru. Pro tuto vědeckou kariéru by ovšem bylo důležité, aby tito mladí vyučující na univerzitách pracovali alespoň na krátkou dobu, například na půl roku v zahraničí. V Maďarsku je něco takového ovšem velice obtížné právě pro mladé vyučující, pro mladé docenty na vysokých školách a univerzitách. A to nejenom kvůli hospodářské a finanční krizi posledních desetich letech dostávaly vysoké školy čím dál tím méně peněz od státu na tyto účely. A mladí docenti, i když byli z to strávit semestr v zahraničí, když měli tu možnost, tak to prostě nemohli udělat. Já jsem například měl příležitost v rámci programu Tempus se strávit dvě měsíce v zahraničí, ale nemohl jsem. Byl na mě vyvíjen nátlak a já jsem nemohl tuto příležitost přijmout. Vlády stále hovoří o znalostní společnosti, ale proto potřebujeme více finančních prostředků pro vysoké školy. Děkuji, říká pan předseda a nyní paní kolegyně Hypna. Eh, děkuji. za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A rovněž bych ráda poděkovala za prezentaci. Myslím si, že jste se dotkl nesmírně důležité oblasti, která je spojená s budoucností Evropy. V současné době máme v Evropě úžasné univerzity, špičkové mladé pracovníky, ovšem nemáme nějaké vědecké středisko, které by zaměřilo pozornost tímto směrem, řekněme jedno jediné středisko, které by umožnilo těmto mladým výzkumným pracovníkům fungovat mm, na globální úrovni. Mnoho mladých Američanů jsou držiteli Nobelových cen. A myslím si, že to jsou právě mladí výzkumní pracovníci ze Silicon Valley, ovšem jejich země původu jsou všude po světě, ale pracují ve Spojených státech. A právě proto bychom si měli vytvořit naše vlastní Silicon Valley zde v Evropě, dát našim mladým výzkumným pracovníkům, poskytnout jim lepší podmínky, tak aby neodcházeli do Spojených států, protože si myslím, že mnoho těchto vědeckých středisek má vůbec problémy s placením nájmu a s placením za infrastrukturu, náklady spojené s údržbou a zprávou a nemají žádné finanční prostředky, kterými by mohly financovat priority v oblasti výzkumných aktivit. A zde bychom mohli přispět my naši troškou do no, jak už se o tom zmínil pan Gierek. Měli bychom zaměřit pozornost na mladé výzkumné pracovníky, měli bychom investovat právě do těchto oblastí, které jsou tolik důležité pro nás a pro budoucnost Evropské unie. Děkujeme za tuto prezentaci a prosím věnujte pozornost vytvoření nebo myšlence vytvoření takového evropského střediska, evropského střediska, které by se stalo jakýmsi magnetem pro mladé výzkumné pracovníky. Mohli bychom být jakousi vlajkovou lodí v Evropě, abychom zabránili odlivu mozku, abychom si udrželi naše mladé vědecké pracovníky, protože jim prostě poskytneme i my kvalitní podmínky a nebudou muset s lepšími podmínkami odcházet do zahraničí. Máme zde mnoho, mnoho kvalitních výzkumných pracovníků i ze Sovětského svazu, svazu přichází k nám i se svými rodinami a to je rovněž důležité. Děkuji, mám tady celou řadu otázek, která byla na vás polo, která, které byly vám položeny a poprosil bych vás o odpověď. Not so bad. <laughs> Pokusím se o stručnost. Bylo zde mnoho otázek, mnoho otázek a já se pokusím odpovědět ehm, na některé jaksi společně. Jedna z klíčových záležitostí je odliv mozku a financování, všechno spojené s finančními prostředky to vlastně zdůrazňujeme, tím vlastně zdůrazňujeme to, že mobilita není prvkem sama o sobě, nějaká izolovaná záležitost. Jde mm, o záležitost, která je spojená s profesním růstem, kariérou mladých eh, lidí, jde o to, jak budovat eh, atraktivní kariérní cestu pro naše univerzity, výzkumná střediska v eh, soukromé sféře. A to je právě ten rozdíl, který vidíme mezi Spojenými státy a Evropou ve Spojených státech jsou úžasná první možnosti, proto jsou tak atraktivní. Tím se dostávám k další věci. Pokud jde o zdroje a o infrastrukturu v oblasti výzkumu a celého tohoto systému v různých zemích, vidíme zde obrovské rozdíly a to je klíčový prvek, protože některé země prostě nejsou schopny přilákat dostatek mladých výzkumných pracovníků, ne tak z důvodu jazykových nebo kariérního postupu, ale protože jim prostě nejsou schopni poskytnout dobré příležitosti k jejich výzkumné aktivitě. Čili mobilita je, jde ruku v ruce vlastně s um, celkovým systémem výzkumu v jednotlivých zemích, tak aby to byly kom, to znamená, aby tato výzkumná oblast nebo vědecké aktivity byly, byly konkurenceschopné, atraktivní. Když hovoříme o praktických řešeních, je zde mnoho praktických možností, řešení, příklady z různých zemí. Já, jsem, zemí. já jsem se nezmínil o všech příkladech, ovšem je zde mnoho dobrých příkladů. Možná bychom měli prostudovat i osvědčené příklady, osvědčenou praxi. To je velice důležité. To je možná role pro koordinátory, protože EU si myslím, že je opravdu hm, schopná monitorovat situaci v jednotlivých zemích. Myslím si, že by jsme mohli přijít s novými myšlenkami, postupy, partnerství pro různá, různé země, abychom, řekněme, spojili úsilí mezi jednotlivými zeměmi a prostřednictvím těchto evropských iniciativ bychom mohli poté šířit osvědčenou praxi do všech ostatních zemí. Potřebujeme zde koordinaci, koordinovaný přístup. Nemyslím si zrovna, že bychom zde potřebovali nějaké další právní předpisy nebo nové iniciativy a tak dále. Já si myslím, že ty stávající iniciativy na evropské úrovni bychom měli využít osvědčenou praxi v maximální míře. Děkuji za odpovědi na otázky, za prezentaci, ale ještě jsem zapomněla na komisi. Možná bych mohl poprosit komisi ještě o krátké vyjádření. Prosím, pan Pane Sapieri. Good afternoon. Um... Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Za Evropskou komisi bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za tuto iniciativu. Komise vítá předloženou zprávu a hlavní výsledky i závěry této zprávy. Rád bych se zmínil dvou nebo možná tří základních prvků. My uznáváme tu konvergenci mezi stávajícím procesem a aktivitami, které provádíte na vaší úrovni a komise a na úrovni členských států a samozřejmě na druhé straně z výsledky této zprávy. Především pokud je o partnerství pro výzkumné pracovníky, to si myslím, že je jednou z nejdůležitějších iniciativ lonského roku. Můžeme říci, že členské státy se zavázaly implementovat tuto oblast prostřednictvím národních programů realizovat tyto programy a doufáme, že na v několika následujících týdnech jednotlivé státy přijmou tyto programy. Pokud jde o sociální zabezpečení a mm, důchodová práva, my jsme pracovali intenzivně s členskými státy, s účastněnými stranami a připomněl bych vám pouze následující věc. V květnu 2009 proběhla rada v oblasti konkurenceschopnosti a španělská iniciativa, španělské předsednictví údajně by chtělo organizovat takovou společnou EPSCO radu pro konkurenceschopnost. To si myslím, že by byl velice dobrý, silný impuls pro celou naši agendu a doufáme, že k této schůzce dojde. Rádi bychom poděkovali zpravodaji za pozitivní hodnocení iniciativ komise na tomto poli. Například Evropská charta pro výzkumné pracovníky, to je úhelný kámen našich aktivit. A zároveň bych rád poukázal na existenci mechanismu, který jsme před několika eh, měsíci zavedli v oblasti lidských zdrojů, mm, v oblasti výzkumných pracovníků na, na našich webových stránkách se můžete podívat na to, jak skonkretizovat tuto chartu, jak ji zrealizovat, jak ji skonkretizovat eh, přesně v souladu s naším akčním plánem. Samozřejmě, že chceme sbírat statistická data, údaje. To považujeme za jeden z našich závazků. Je zde mnoho aktivit, které už jsme, ke kterým jsme přistoupili a na závěr se těším na další příležitosti výměny našich společných názorů a společnou práci a společný pokrok v naší agendě. Děkuji. prosím sekretariát, aby myslel na to, že někteří kolegové poukázali na to, abychom se ještě jednou e, zvláště odděleně věnovali podrobně této tematice. Pak zde máme body na pořadu jednání číslo 5 a 6, kde se jedná o léčiva. Budeme mít dnes společnou rozpravu, výměnu názorů a Paní zpravodajkou je paní kolegyně Michelle Rivázy. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Donc, par rapport à ce rapport sur cette directive... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o tuto směrnici, myslím si, že je to opravdu včasná debata, protože když se podíváme na léčiva, na to, co se děje v oblasti nežádoucích účinků, tak je velice důležité posílit celou tuto oblast, to znamená tu farmakovigilanci, tak abychom chránili naše občany v této oblasti, abychom opravdu byli velice bdělí. Například se máme aktuální informace, které se dotýkají chřipky, H1N1, šlo o léky, které byly registrovány, to znamená registrace, která asi tak dva měsíce máme k dispozici, protože samozřejmě, že to byla velice naléhavá situace a proto potřebujeme samozřejmě velice účinný systém dozoru v této oblasti. V posledních několika letech jsme viděli mnoho léčiv, například Biox, který například způsobil různé kardiovaskulární problémy, úmrtí nebo paraxotin, to jsou antidepresiva například, nebo Prozac, který zvýšil počet sebevražd, nebo Ziprexak, další eh, Mm, přípravek, který způsobil veliké problémy s metabolismem a s diabetem. To znamená, že vidíme zde mnoho, mnoho těchto údajů, získáme mnoho údajů, asi 5 veškeré hospitalizace je v důsledku těchto, těchto, ne, ne, těchto účinků, nebo například i o 5 úmrtnosti zde vidíme více v důsledku těchto účinků. Dále zde vidíme Samozřejmě, že máme určité údaje mm, lepší ve srovnání s rokem 2008, ovšem není to ještě dostačující. Musíme posílit farmakovigilanci v celé Evropě. Myslím si, že pokud jde o registraci nebo umístění na trh, pokud jde o hodnocení různých klinických studií a tak dále. Někdy dochází samozřejmě i na k různým testům a podobně. Velice často mm, nemáme dostačující, přesto nemáme dostačující informace ohledně těchto léčiv. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom se věnovali, věnovali ještě jednou některým částem této směrnice, abychom zlepšili tyto části. Největší problematické, nejzávažnější problematické oblasti se dotýkají řízení rizik. Protože pokud zvýšíme Mm, tuto oblast řízení rizik, tak by došlo k určité generalizaci, to znamená, že by došlo například k předčasné registraci některých látek. Předtím, než dojde k registraci, tak tato léčiva musí být hodnocena na základě určitých testů, na základě určité vzorky pacientů a my se samozřejmě snažíme, farmakovigilance chce snížit možné mm, nežádoucí účinky na populaci. Zde se ovšem počítá s určitou generalizací určitého plánu řízení těchto rizik, především pokud máme nějaké obavy, které se dotýkají určitých možných, možných negativních účinků pokud jde o tyto, tato léčiva a muselo by to být samozřejmě ale vyváženou mm, nebo ve srovnání s, s konkrétními riziky. Pokud jde o řízení rizik, bohužel často se to využívá proto, abychom ujistili populaci o tom, že zde není žádné, že zde nejsou nějaké problémy. Ráda bych uvedla například Rimonaban nebo Šampix, tyto, tato léčiva, kde došlo právě k takové registraci předčasné. To znamená, že musíme zlepšit tyto studie, musíme opravdu, farmakovigilance by měla být účinnější v tomto ohledu. Další problém, pokud jde mm, o e, tuto oblast, jsou finance. Finance v této oblasti farmakovigilance. Protože velice často použí, poskytujeme tyto informace pouze pro farmakologické společnosti. To je samozřejmě velice, velice veliký problém, pokud hovoříme o veřejných financích nebo využívání veřejných fondů. A dále Hmm, je to určitá oblast analýzy nebo interpretace jednotlivých údajů. To je veliký problém sbírání těchto údajů, protože my se, my, si do, my se domníváme, že farmaceutické firmy musí převzít odpovědnost této oblasti. To znamená, když sbírají, interpretují tyto údaje, tak to by to neznamená veliký problém. Ovšem, Eh, z našeho pohledu je zde veliký problém v oblasti zájmu, protože když takové laboratoře budou analyzovat nějaké um, údaje ohledně například uh, eh, přípravku, které oni sami produkují, tak samozřejmě poté dávají přednost ekonomickým zájmům a ne zdravotnickým zájmům. Dále pokud jde o formalizaci výkonného nebo Evropského výboru, konzultačního výboru, který se zabývá řízením rizik, um, tento výbor vlastně nemá žádnou autonomii. Proto se ptáme, proč to vůbec budeme tvořit, pokud to bude mít pouze konzultační charakter. Právě proto bychom byli velice rádi, abyste byl takový evropský výbor, který by se zabýval farmakovigilancí, ale aby to zároveň byl určitý orgán, který by spolupracoval mezi jednotlivými národními systémy v oblasti farmakovigilance, aby to byl systém, který by byl intelektuálně, hierarchicky nezávislý na komisi, která se zabývá registrací registraci, protože ten, kdo poskytuje tuto registraci a zároveň uvádění NATRA, který je součástí tohoto výboru, tak samozřejmě, že mm, tito lidé tam by došlo opět k určitým konfliktům zájmu. Další oblast, pokud je o organizaci, pokud jde o ty, tyto údaje, které využíváme v jedné databázi, která se nazývá Eudra Vigilance. Toto představuje velké problémy, protože tato databáze údajů není přístupná, jak už se o tom zmínila i komise, zde pořadují další informace. To znamená, že by k tomu měli přístup pouze kompetentní zdravotnická zařízení. Jaké jsou to ovšem zařízení a proč tato databáze údajů nebude k dispozici nezávislým odborníkům například, kteří by mohli na základě těchto údajů hodnotit nežádoucí účinky u některých eh, léčivých přípravků pokud jde o Evropu, samozřejmě, pokud jde o transparenci, vždy potom voláme, najednou vidíme v této oblasti, že je to všechno zamlžené, nemáme možnost přístupu k těmto údajům, nebo samozřejmě není zde přístup odborníků k těmto údajům. Potřebujeme expertízy, nezávislé expertízy. V některých zemích to existuje, například zde máme systémy veřejný, veřejné farmakovigilance, Ovšem myslím si, že komise netrvá příliš na tom, abychom podporovali tato centra a to si myslím, že je špatné. Dále je zde určitý nedostatek informací, mm, pokud jde o eh, pokud tuto oblast nějaké pravidelné zprávy, ehm, zprávy, které by se poskytovaly, protože údajně se zde hovoří, že mm, jsou zde určitá, určité tajné informace, utajené informace, ovšem já si myslím, že to je absurdní, protože v oblasti farmakovigilance přece musíme mít přístup ke všem těmto pravidelným zprávám, ke všem hodnotícím zprávám. Myslím si, že tyto zprávy musí být veřejně přístupné, čili na závěr. Naše skupina se domnívá, že bychom měli posílit veškerá kritéria, které umožní poskytovat mnohem jasnější, přesnější informace a zároveň pokud jde o registraci a umístěvání na trh, musí zde být určité kritérium, které bude požadovat to, aby nové, nová léčiva opravdu, opravdu poskytovala, abychom, abychom se měli přidanou hodnotu těchto nových léčiv, protože jinak opravdu nevidím, proč bychom jim měli umožnit registraci, řekněme, právě v případech, kde by tyto léky mohly mít ne, nežádoucí účinky. Dále samozřejmě jestli by měly být nezávislé, nezá, nezávislost, intelektuální, finanční nezávislost těchto hodnotících výborů, a zároveň, pokud jde o konflikt zájmu, tam musíme být velice obezřetní, nejenom pokud jde o odborníky, ale i o všechny členy tohoto Evropského výboru, o kterém jsem se zmínila. Chceme posílit transparentnost v této oblasti s ohledem na pacienty, to znamená, musíme pomoct našim pacientům, aby opravdu znali přesný profil neúčin, nebo nějaký nežádoucí účinku, aby to bylo příbalové informaci, tučně vyznačeno a samozřejmě, abychom zabránili tomu, abychom skutečně informovali tyto občany a řekli, nejsou zde určité konkrétní tak, taková nebo jiná kritéria, musíme musíme upozorňovat naše pacienty, pokud by tam došlo k jakýmkoliv možným nežádoucím účinkům. Myslím si, pane předsedo, že je zde prostor pro mnoho pozměňovacích návrhů. Myslím si, že to zároveň představuje úžasnou příležitost pro nás, pro všechny, a to, to znamená zlepšit tuto směrnici, protože v tomto stavu mm, si myslím, že nereaguje na požadavky naší veřejnosti. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Ich habe das Mikrofon nicht angemacht. Erste Woche. Promiňte, říká pan předseda, neměl jsem zapnutý mikrofon. Ke slovu se hlásí pan Korida Kampostínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Moje skupina souhlasí s velkou částí závěrů, které zde byly učiněny, se závěrů zpravodaje, protože je jasné, že pokrok, který přináší tyto právní předpisy, jsou velice je velice pozitivní, ale je nedostatečný. Měli bychom se podívat na ten, na ten cyklus těch um, rizik a těch nákladů a kdo platí na ty náklady. Máme tři možnosti, kdo platí ty náklady. Buď to je to tedy členský stát, spotřebitel či produktoři, tedy ti, co vyrábějí. Ovšem část toho rizika vlastně není spadá na spotřebitele tedy ani ne na výrobce, ani ne členské státy. Výrobci trpí těmi ty výsledkami, těmi důsledkami až později, protože to jsou důsledky kriminálních procesů. A proto vše, co bychom mohli učinit ve smyslu větší prevence v této oblasti, je rozhodně něco, co vítáme. Systém řízení rizik který je navržen, je účinný systém, který dokáže informovat o rizikách. Ovšem, tento systém nedokáže te, ta rizika odstranit. Tento systém pouze zjednodušuje způsob oznamování. Samozřejmě to je pozitivní výhoda je jisté, že ten závazek těch regulativních orgánů, aby tedy aktualizovali vědecké poznatky o rizicích, je pozitivní věc, ale sledovat něco takového nestačí. Je důležité také, aby byly činěni závěry a aby také příslušné orgány požadovaly odpovědi, odpovědi těch ze strany těch, kteří vlastně zavádějí tyto výrobky na trh. Máme zde rozdíl mezi léčiva, které jsou velice riziková, s tím souhlasím, protože ne všechny léčiva by se měly analyzovat tak důkladně, jakožto léčiva, která, se kterými se spojí velké riziko. Ovšem, bude velice obtížné jasně stanovit riziko, které se s takovýmito léčivami pojí. Například ten spíš, eh, případ Vioxu a Prozaku. Na začátku to vypadalo, že je tam vysoké riziko, ale alespoň jeden z nich nebyl takto zařazen. Tedy jsou tu jisté dvojznačnosti a nesrovnalosti, které je třeba odstranit. Samozřejmě, že zjednodušit systém je pozitivní věc jedno jediné hodnocení, pokud zde máme několik zemí, které odpovídá za registraci, a jedno hodnocení pro stejnou účinnou látku. To je důležité. Abychom, eh, důležité proto, abychom zabránili tomu, že jeden bude tedy vyčítat eh, něco druhému, že tedy orgány se budou navzájem obvinovat. Pokud máme tedy stejnou účinnou látku, a někdo má eh, registraci na trhu, tak je důležité, aby ten, to léčivo bylo sledováno stejným způsobem, protože je tam stejná účinná látka. Je důležité teda, abych, tedy abychom měli stejné podmínky, stejné podmínky, které se budou potom aplikovat na stejný typ léku. A nyní na závěr systém farmakovigilance přeze všechno fungoval. Fungoval pro lékařské přípravky na recept, které se vydávají na lékařský předpis. Je důležité ovšem, aby funkcionoval ještě lépe. A zde e, je otázka, která se týká informa- systému informací o rizicích. Právní předpis doporučuje, aby to poskytování informací se dělo pouze na základě těch registrací udělených a aktualizace literatury. A je důležité, aby ty oba dva kontomenty byly zpřísněny. Otázka je, jestli tyto dva zdroje informací stačí. Pravděpodobně je třeba ještě učinit další kroku, aby aby byly nalezeny další eh, zdroje pro poskytování informací veřejnosti. Děkuji. Danke auch, Kollege Balcho. Elnök úr, köszönöm a szót. Mindenek előtt be kell vallanom, hogy a szakkifejezés... Děkuji. Já musím říct, že to slovo farmakovigilance, to je pro mě opravdu jakýsi nový pojem, který jsem eh, poprvé viděl v eh, tomto dokumentu. Já samozřejmě jsem věděl, že existují vedlejší účinky některých přípravků, ale to slovo mě prostě překvapilo. Eh, jinak, padla zde už otázka, kterou jsem také chtěl položit, a sice je to otázka nebezpečí. Jde o to, že bude existovat nový vědecký poradní výbor pro farmakovigilanci, který bude hrát velmi významnou roli. Proč jsme za něj zodpovědní my? Proč eh, za tu zprávu není zodpovědné Envy? Přece jenom tam jde o zdraví a o životní prostředí. Tady jde o léčiva, farmaceutický průmysl je podle některých druhým největším průmyslovým odvětvím pro, po zbraních. Takže jak tenhle ten výbor může být nezávislý, když je zřejmé, že bude vystaven obrovským tlakům lobbyistů, protože víme, že farmaceutický průmysl má obrovské lobbyistické možnosti, takže jak tahle ta, eh, tenhle ten výbor vůbec může být nezávislý, jak to zajistit? To je pro mě zcela klíčová otázka. A také souhlasím s tím, že pokud existuje nějaká databanka, proč je tam jenom omezený přístup do této databanky? proč nemohou do této databanky mít přístup třeba nezávislí výzkumní pracovníci. Děkuji. Já se pokusím vám odpovědět co se týče otázky příslušného výboru, my poskytujeme stanovisko, ale příslušným výborem je výběr Envy, přesně tak, jak byste to říkal. My předkládáme stanovisko, ale přesto to tady spolu musíme tady prodiskutovat. Teď předám slovo komisi. Slovo má paní Sanchez, prosím. Děkuji, dobré odpoledne. Eh, tímto návrhem se snažíme zlepšit náš systém farmakovigilance. Tento systém v minulosti už dobře fungoval. My tady nechceme vyvolávat žádnou paniku, vždycky, když předkládáme nějaký návrh pro zlepšení něčeho, ale samozřejmě eh, možnosti zlepšení vždycky existují. Eh, zde jde zejména o lepší využívání zdrojů, co se týče toho, abychom se mohli zaměřit na důležité bezpečnostní aspekty těch léčiv ve chvíli, kdy se dostanou na trh. Vrátím se k některým těm otázkám, které zde padly. Nám jde o to, abychom zlepšili postmarketingový dozor nad těmito léčivy, ale rozhodně to nepůjde na úkor požadavků, které jsou kladeny na, marketing, na, na tu autorizaci pro uvedení na trh. Takže my rozhodně nerozšiřujeme ty výjimečné situace, kdy eh, poskytujeme v některých výjimečných případech eh, tu autorizaci pro uvedení na trh ještě předtím, než proběhnou veškeré klinické testy. Do téhle kategorie patří například vakcína pandemické chřipky. Jinak autorizujeme léčiva na základě eh, analýzy všech rizik a přínosů. Samozřejmě nikdy nemůžeme říci, že všechny léky eh, na trhu jsou zbaveny jakýchkoliv rizik. Protože ono se prostě stane, že populace, která eh, tedy je k dispozici pro klinickou eh, pro nějaké klinické testy není dostatečně velká proto, aby vyjevila eh, všechny ty vedlejší účinky, které se právě mohou použi- mm, projevit, až když dané daný léčivý přípravek začne používat velké množství obyvatelstva. Co se týče nezávislosti, o tom tady hovořilo hned několik řečníků, Stávající legislativa stanovuje, že bezpečnost a farmakovigilance se musí financovat z veřejných prostředků, což vedlo k situaci, kdy většina příslušných orgánů může investovat mnohem více do té fáze před uvedením na trh, než do fáze po uvedení na trh. E, a tady v podstatě tedy by se to dalo propojit s e, poskytováním e, financí i pro dané průmyslové odvětví právě v té fázi post Jinak už funguje celá řada výrob, eh, výborů v různých oblastech léčiv a medicíny. Většinou spadají pod národní kompetentní agentury či orgány a eh, ukazuje se, že tedy ve většině případů jsou opravdu nezávislé na eh, daném průmyslovém odvětví. A to i při tom, že tenhle průmysl je opravdu mocný. V tom stávajícím návrhu navrhujeme trošku jiné složení tohoto výboru. Nenavrhujeme totiž, aby tam byl zástupce každého členského státu, tak jako tomu bylo u předchozích výborů v oblasti evropských léčiv. Naopak navrhujeme expertní výbor, kde tedy z příslušných orgánů ze členských států nebudeme dostávat jenom finanční prostředky, ale i experty. A na závěr něco k transparentnosti. My jsme se velmi snažili protlačit transparentnost do těchto opatření. To jsou různé portály, informování o různých studiích a tak dále. Nicméně ve chvíli, kdy se dostaneme k té databázi, tak zde se dostávají vlastně všechny zprávy o vedlejších účincích, eh, které byly vygenerovány buď zde nebo i ve třetích zemích. Tady jde opravdu tedy o ochranu osobních údajů. Proto v tom návrhu říkáme, že veřejnost bude mít omezený přístup, abychom ochránili anonymitu e, subjektů, to znamená lidí, kteří e, podali zprávu o vedlejších účincích. Děkuji. Děkuji. To je jasné. Takže tím jsme vyřešili body 5 a 6. Nyní se dostáváme k sedmičce a osmičce, což jsou informace o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis. A opět nás zde čeká společná diskuse. E, navrhovatel je Jorgo Chacis Markakis. 17.30 Děkuji. Pokud si pospěšíte, tak budeme moci rychleji skončit. Ano, budu strčný, pospíším si. Tyto dva body totiž spolu úzce souvisí. Úvodu 7, tam jde o Evropský kodex, který se týká poskytování informací pacientům. A zde se jedná pouze o e, lékařské před, přípravky na lékařský předpis. A usmač, u osmičky se jedná o nařízení, které se týká ověřování informací, e, které se poskytují k léčivům, které jsou také nelékacký předpis. Je to velice kontroverzní téma. A bohužel v rámci debaty se na to pořád hledělo z takového toho úhle a to předejmu, že, se zde, že by se zde mělo přednostně jíst o reklamu. Tak to ale není. Tady jde o informace, jde o informace a jde o to, že občan, pacient má právo na to, aby mu byly poskytnuty dostatečné informace o nemocích a také o léčivech. Jde tedy otáz- na tímto způsobem i o otázku práv pacientů. Chtěl bych poukázat eh, kolegy na to, že toto téma již jednou ztroskotalo v parlamentu, bylo to v roce 2003. A byl bych rád, aby to k tomu již znovu nedošlo. Poukazuji na to, že švédské předsednictví v rámci výboru pro životní prostředí již poukázalo na to, že i když švédský model jakým způsobem zaštiťuje to, co chce komise, předsednictví pravděpodobně se touto otázkou příliš mnoho zabývat nechce, protože mu na tomto poli chybí většina. O co jde? Pacienti se stále více zajímají o své vlastní zdraví a také se zajímají o to, jakým způsobem vypadá prevence a jakým způsobem vypadá potom léčení jejich chorob. Optimální léčba je možná pouze v tom případě, když pacienti jsou doopravdy informováni o léčivech, které eh, tedy jsou jim předepsány, tedy v případě, že se nemusí pouze spoléhat na to, co jim řekne lékař. I to má aspekty, které se týkají prevence, totiž pacienti, kteří se dlouhodobě zajímaví o tyto e, informace, jsou méně nemocní a tím dochází ke snižování nákladů ve zdravotnictví. To je možné ovšem pouze případě, když pacienti dostanou srozumitelné obchod, objektivní informace, které jsou zproštění jakékoliv reklamy. A je důležité, aby tyto informace získávali také přímo a ne pouze prostřednictvím lékaře. Otázkou je, jak to bude fungovat. Počkáme si do té doby, než někdo onemocní, tak tomu ve většině případů je, a nebo, a to chceme, a v návrhu jsou odpovědící mechanismy pro to, zda tedy se dohodneme na tom, že zde budou jakési informační balíčky, které nejdříve musí být schváleny a které v rámci takzvaného mechanismu push, push mechanismu, se budou dostávat k pacientům. Jakým způsobem se tento balíček informací dostane k pacientovi? Doposud to bylo tak, že to bylo pomocí příbalového letáku. Tento přídamový leták je ovšem eh, tak, jak nyní vypadá, nesrozumitelný. To jsou takové velké papíry, které spíše pacientům nahánějí strach, protože když si člověk přečte opravdu všechno, co tam stojí, tak má strach ten eh, těchto léčivých přípravek užívat. Jsou to v podstatě informace, které jsou psány tak, jak by to psal právník právníkovi. Nejsou to informace srozumitelné běžnému člověkovi, třeba mojí mamince. Já sám to velice často nechápu, také nejsem právník. To, jakým způsobem nalezneme informace, závisí také na tom, jakým způsobem jsme schopni využívat internet. Mnoho občanů se obrací směrem k internetu a informuje se na internetu. Tím ovšem vzniká nerovnováha. Věč, většina e, údajů, které se týkají léčiv, jsou na internetu v angličtině. Takže to je takový první problém. Někdo, kdo pochází z Lotyšska, neumí anglicky, tak nemá stejný přístup k informacím. A dále v, informatu velice, v internetu velice často nalézáme padělané informace, na které není spolek, přicházejí zejména ze Spojených států amerických. Zde totiž eh, záměrně rozšiřují jistí účastníci na trhu špatné falešné informace o určitých produktech. Proto potřebujeme certifikované spolehlivé internetové stránky a i tomu se tento návrh věnuje. Zároveň si musíme uvědomit, že když se máme ten příbalový leták, tak zde samozřejmě hraje jistou roli i lékař, který lék předepsal. Ovšem v průměru trvá doba, kterou si čas vyhradí na pacienta v kvartálu 15 minut, tedy čtvrt ročně má lékař 15 minut času na to, aby informoval pacienta. To je tedy velice málo. A proto stále častěji dochází k tomu, že pacient se chce informovat sám. A zároveň tu poslední rozhodnutí o tom, jaký lék bude předepsat, samozřejmě musí učinit lékař. Ta vedou, hlavní úlohu musí mít lékař, ale zároveň je nutné silněji zapojit do tohoto procesu pacienta. Co vítáme v rámci tohoto návrhu? a odpovědějícím způsobem budu vypracovávat zprávu, která je určena výboru ENVY. Takže to, co tam je, je tzv. příbalový leták plus. To je základ návrhu komise. Tento příbalový leták má být konečně napsán tak, aby byl čitelný a srozumitelný. Například v mé zemi Německu je to již zákonem předepsáno. Ovšem to neznamená, že to potom doopravdy srozumitelné pro pacienta je. Proto musíme informovat podrobněji, musíme informovat tak, abychom v našich informacích lépe zohlednili konkrétní nemoc a všechny ty informace musí být eh, poskytnuty atraktivnějším způsobem. A přesně o to jde v návrhu komise. A jak ještě, chci ještě jednou zopakovat, tam se vůbec nejedná o reklamu. Reklama z toho je, je naprosto vyloučena. Pane předsedo, já jsem tady slyšel, že farmaceutické fórum toto farmaceutické formu vypracovalo během tří let 12 kritérií, které jasně říkají, jakým způsobem můžeme oddělit reklamu od informací. A prosím, abyste, kolegové nenechali zmást míněním některých, míněním některých svazů. Nejde o to, že by průmysl chtěl reklamu. Průmyslové svazy ve farmakologii nechtějí reklamu a řeknu zcela jasně i to, co říkají někteří ti, které se takzvané ty, ty společnosti, které se zabývají sociálním zabezpečením, tak ty říkají, že by tento návrh měl být zamítnut v zájmu pacienta, ale jejich, oni obávají je navýšení nákladů a to je ovšem nesmysl, protože když bude mít pacient více informací, tak bude méně častěji nemocný a tím, se, tím dojde ke, na, se, ke snížení nákladů. Proto si myslím, že by komise v prvním roce měla rozhodnout o čtyři, o těch čtyři z těch léčivých prostředků, které jsou centrálně registrovány v Londýně. Potom, až eh, dojde k posílení této agentury, až budou mít více personálu, a já si myslím, že je třeba ten personál ještě více navýšit, ještě naplánováno, protože potřebují personál k tomu, aby mohli rychle jednat. Potom se dostane i na léčiva, která byla registrována v jednotlivých členských státech těmi agenturami jednotlivých členských států. Ne ve všech členů mám, v členských zemích máme možnosti kontrol předem, například to platí pro Švédsko. Tam jsou možné výjimky, že tam opravdu nedochází ke kontrole předem. Kontrola post ante je rozhodně lepší, protože je méně byrokratická, je také efektivnější. Pak ovšem je nutné, aby v případě porušování pravidel byly opravdu dostatečně vysoké tresty. Vidíme ve Švédsku, že tresty jsou příliš mírné. Takže je dobré, že komise navrhuje, aby se ty tresty zvýšily. V tomto směru můžeme ještě zlepšit návrh komise, protože potřebujeme eh, jednotné sankce, abychom zajistili to, že ty sankce opravdu budou mít odstrašující dopad. A dále potřebujeme harmonizaci definice medikace, která se týká zdraví. Musí být totiž jasné, že když například v nějakém časopise je otištěná nějaká takováto informace, abychom měli jednotný formát pro toto, protože jinak by nebylo možné eh, informaci odlišit od reklamy. Proto to musí být definováno jasně a také um, společně, aby to byla opravdu stejná pravidla. A druhá věc, o tom jsme již hovořili se stínovými zpravodaji, bylo by dobré mít slyšení, které by iniciovaly frakce, tedy ne výbor. My vám chceme odejmout práci, pane předsedo, ale rozum, eh, zároveň si myslíme, že takovéto slyšení je nutné. Časový plán se změnil hlavní výbor, kterému my vlastně pouze pomáháme, výbor Envy, bude hlasovat teprve až v dubnu. Proto budeme hlasovat o této, eh, promiňte, diskutovat o této problematice až v květnu. A proto návrh Prahy dostanete od zpravodaje 12.11. 13.12. zde budeme mít další rozpravu o tomto tématu v našem výboru a 20. 12. promiňte, je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já vás ovšem prosím, aby těch návrhů nebylo příliš mnoho, abychom opravdu dokázali předložit naše stanovisko výboru Envy rychle. Kolegové z výboru Envy jsou velice vstřícní, kooperují s námi, s námi, takže si myslím, že je to na dobré cestě. Děkuji, říká pan předseda. Mnohému jsem se přiučil díky vaší detailní prezentaci a rád bych poznamenal toto důležité aby opravdu vaše maminka si v budoucnosti bez problému mohla přečíst příbalový leták a my se budeme ze všech chtěl snažit, aby se nám to podařilo. Jako další má slovo pan Stínový, zpravodaj Korea de Campos. Eh, Děkuji, Mně také tahle prezentace přišla velmi zajímavá. Nejprve chci tedy poděkovat zpravodaji za to, co řekl. Ovšem mám i informace, které jsou trošku v rozporu s tím, co říkal. Podle všeho švédské předsednictví chce vydat eh, novou informaci ještě před eh, koncem svého předsednictví, tedy o této oblasti. Na druhou stranu se zdá, jako by se o tom balíčku nebo o těchto dvou textech eh, předsednictví nechtělo hm, bavit. Takže mě by zajímalo, jak se tedy věci mají doopravdy. V podstatě klíčová věc, o kterou tady jde, je poskytování informací což stojí v kontrastu k reklamě. V teorii se dá vypracovat velmi dobré informace, ale co když to jsou jaksi jenom takzvané informace? To znamená jakési nezaručené informace, které se dostávají až k uživatelům prostřednictvím internetu a kolikrát je eh, ovlivňují špatným směrem. Takže v téhle oblasti je potřeba ještě hodně zlepšit. Co se tedy týče toho schvalování těch informací, v podstatě toto období 60 dní pro jakési tacitní schválení. To znamená, pokud v té době nikdo eh, se neobrátí proti těm informacím, někdo je nenapadne, tak eh, budou přijímány. A to je trošku problematický přístup, takže si opravdu myslím, že tady je hodně práce, kterou je potřeba udělat. Jak říkal zpravodaj, musíme se podívat zejména na ty osvědčené postupy, na to, co už tedy dobře funguje a právě tohleto eh, slyšení, o kterém se zde hovořilo, by nám v tom mělo pomoci. Eh, měli bychom se tam tedy zaměřit na takové osvědčené postupy při nejmenším ve dvou zemích. A mohlo by to vést i k tomu, že některé lhůty posuneme zpět. Jinak souhlasím s tím, aby tenhle ten legislativní text vztahoval pouze na léky podléhající lékařskému předpisu. Ale na druhou stranu nevidím důvod, proč by pacienti neměli být informováni o všech léčivech. Každopádně je zde tedy ještě hodně výhrad, které je potřeba vyřešit. Nechceme ale tenhle ten návrh zamítnout. Je to příležitost, jak dosáhnout pokroku, takže naopak musíme tvrdě pracovat a posílit regulační pravomoci. Mm, regulační orgány členských států kolikrát nechtějí přijímat tyto informace a potom se vymlouvají na nedostatečné finance. A říkají, že tedy potřeba, že by to vedlo k zvýšení množství práce, kterou je potřeba odvádět a e, k pouhému množení byrokracie. Já tedy každopádně souhlasím se zpravodajem, že tohle je velmi důležité téma, které musíme ještě analyzovat. Je potřeba tam taky trošku poupravit ten časový harmonogram. Zatím jsme opravdu v počátečních fázích, musíme jít do hloubky, musíme to udělat objektivně bez nějakých předsudků, které bychom měli předem. Eh, děkuji. Paní Gutierrez. Děkuji. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě na diskuzi o tomto bodu. Je to opravdu škoda, že se tím vůbec zabýváme takhle pozdě odpoledne. si připadám jako malé děti, které tak nějak doufají, že příště se to otočí a my přijdeme na řadu jako první. Já bych ráda, mm, respektive takhle jsem velmi ráda, že e, jsme ta e, data předsunuli. Vyžádali jsme si od e, komise studii o tom, kdy se lidé dostávají do nemocnicí, protože si vzali špatný lék. Opravdu tady jde o to, abychom zabránili tomu, aby lidé brali špatné léky. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že třeba starší lidé kolikrát si nepamatují, co přesně si vzali. Některé léky si vemou víckrát, než měli. A zde hrají obrovskou roli třeba také lékárníci, A e, musíme si také klást otázku, jak se tedy stane, že někteří lidé e, umírají, když smíchají některé typy léků. Takže tady je opravdu potřeba zlepšit informace o těchto možných vzájemných působeních léků. Pan Šaci Markakis hovořil o své matce a příbalovém letáku. Já nevím, jestli je to tak snadné. Možná by v tom příbalovém letáčku mohly být informace pro lidi, kteří nic neví. Tedy eh, mělo by tam stát třeba něco, jako když vážíte 80 kg, eh, můžete brát více tohoto léku, než eh, pokud vážíte 50 kg. Protože já často slýchám od lidí, kteří jsou velmi štíhlí, že právě na toto byli upozorněni, na tenhle ten problém. Takže tohle je také informace, která by se na tom příbalovém letáku mohla objevit. Co se týče reklamy na internetu, tak bychom měli mít jakýsi jako si značku kvality. To znamená, že ty též informace, které jsou v tom příbalovém letáku, by se měly objevit eh, na internetu. A takhle bychom tedy mohli monitorovat to, co se na ten internet dostává. Možná bychom mohli dokonce o krok dále. Třeba velmi populární léky by měly mít nějakou horkou linku, kam by si lidé mohli zavolat a e, získat informace o tom, jak brát takovýto lék. Takže vlastně nakonec i lidé, kteří nechtějí nějak aktivně vyhledávat tyhle ty informace, by se dozvěděli, co e, přesně mají dělat, také by mohli pomáhat lékárny a lékárnici. Děkuji. Děkuji. Já se někdy sám kladu otázku, zda opravdu e, lidé rozumí tomu, co stojí na těchto letácích a přitom to tam stejně stojí, někdo se rozhodl to tam dát. A my si ještě někdy zvažujeme, co dalšího bychom tam ještě mohli přistát a přitom tomu vůbec nikdo nerozumí. Takže dobře, že jsme se o tom pobavili. Nyní ještě e, paní kolegyně z komise Irene Sanchez a potom dáme slovo ještě jednou zpravodaji. Děkuji. Jen velmi stručně, protože pan Čaci Markakis velmi jasně vysvětlil problémy a potřebu jednat v této oblasti. Takže na úvod bych jenom v krátkosti řekla, že to, o co nám v tomhle návrhu jde, je vytvoření rámce, který by nám umožnil poskytovat informací, které společnost a pacienti a spotřebitelé vyžadují. A přitom chceme zajistit, že eh, udržíme zákaz reklamy. Takže je potřeba tady vytvořit nějaká jasná pravidla ohledně toho, které informace lze poskytovat a jak je poskytovat. Například v dřívěžku jsme poskytovali informa- eh, tedy eh, pravidla týkající se kvality a podobně, takže teď se budeme věnovat těm informacím. Tenhle problém už jsme v parlamentu řešili dříve, každopádně nezmizel. V současné době máme poměrně nejasná pravidla na úrovni společenství, takže já jsem velmi ráda, že tady společně uznáváme potřebu řešit tuhletu oblast, eh, že je potřeba svolat slyšení a tam se o tom důkladně pobavit a tak dále. Pár připomínek ještě k tomu, co zde kolegové nadnesli. Co se týče srozumitelnosti těch příbalových letáků a informací týkajících se lených léčiv, my jsme v legislativě přesně stanovili, co takový příbalový leták má obsahovat. Je to poměrně dlouhý seznam. Také jsme zavedli další věc. Žádal o to tento parlament. Tam šlo o jakousi čtivost toho letáku. Samozřejmě takhle to nemůže stát v legislativě, ale eh, každopádně se stále snažíme zlepšit ty příbalové letáky. A zodpověděla bych paní Gutierrez Cortines, že v tom návrhu farmakovigilance, o kterém jsme právě hovořili, jsme stanovili přesně to ustanovení, o kterém ona hovoří, což je část letáku, eh, kterému říkáme klíčové informace o produktu. Vlastně v některých případech by to mohlo, mohlo být eh, takové hlavní poselství, například eh, tento lék není vhodný brát během těhotenství nebo něco takového, nebo je potřeba jej brát až po jídle a podobně. Takže to je tedy součástí toho návrhu farmakovigilance. Takže teď jsem vám eh, řekla o tom konkrétním ustanovení. Jinak snažíme se také řešit některé ty věci, které jste zmínili, jako například kvalita webových stránek. Chceme zajistit, že když nějaký pacient si nalezne informace o nějakém léku na internetu, že ty informace jsou tedy kvalitní. My zde tedy máme takové eh, štítky kvality pro danou webovou stránku. Také potom jde o to, aby ty informace nebyly třeba jenom v angličtině, ale i v jiných jazycích. Takže každopádně my v podstatě postupujeme stejným směrem, jako je to, co vy zde navrhujete. Ještě k té otázce ohledně švédského předsednictví. Podle našich eh, informací eh, švédské předsednictví Eh, dává prioritu farmakovigilanci a těm padělaným léčivých přípravkům a proto eh, různé akce, které naplánovali na své předsednictví, se zaměří na tyhle ty dvě oblasti, ale eh, netýkají se tedy informací pacientům. Děkuji. Ještě paní Gutierrez Cortines jenom v krátkosti. Ano, Děkuji. Chci, přidat, chci dodat něco velmi důležitého. Připomínám, co se odehrálo s ptačí chřipkou, s prasečí chřipkou. Já si myslím, že to, co se děje s Tamiflu, je opravdu skandální. A vlády si musí dávat pozor. Pan Ramsfeld z toho má si obrovskou radost, protože jsou farmaceutické společnosti, které předložily vakcínu, prodali je, vlády je kupovaly, protože v obyvatelstvu byla taková panika, že bylo to potřeba a nyní se to všechno vyháže do koše. Já tedy vím, že tenhle ten dokument je jiný, ale my jsme zde v parlamentu proto, abychom zajistili řádnou rovnováhu, stejný typ informací. Já nechápu, proč existují různé formáty, co se týče těch předpisů. Ve Španělsku se o tom teď hodně debatuje. Je to například eh, eh, případ takzvané pilulky den poté, tedy antikoncepční pilulky, kdy přišla paní do lékárny a chtěla koupit celou krabici nebo krabičku eh, těchto těch léků a lékárník se podivoval, proč by si něco takového chtěla koupit. A ona říká, já mám dvě dcery a jedna z nich se chová trošku bláznivě a tak já vždycky, když někam vyráží na noc, tak jí prostě dávám tyhle ty pilulky s sebou, což je úplně šílené. Eh, na druhou stranu v některých jiných zemích ale potřebujete na, tu, na eh, tento druh antikoncepce předpis. Eh, takže možná bychom ještě se mohli téhle otázce hned věnovat. Takže nejprve k těm vakcínám to mě by zajímal případ tedy psychologicky i té španělské dcery, ale eh, Každopádně to, co jste říkala o Tamiflu, to je velmi hodnotné, k tomu bychom také mohli mít slyšení v parlamentu, co se vlastně stane, když lidé, kteří zastávají politické funkce, jako ti pánové, které jste zmiňovali, eh, rozšíří eh, prostřednictvím vojenských štábů nějaké informace a potom vlastně dělají takovouhle kampaň to potom jako hrdý Američan, eh, eh, Evropan bych se podíval, jakým způsobem se v Americe šíří informace. A taky musím říci, že ty eh, očkovací kampaně jsou nyní možné, pokud je povolí příslušné úřady, takže ty do toho úplně nespadají. Jinak většinou otázek eh, zodpověděla už komise, i co se tedy týče toho švédského předsednictví. Samozřejmě tady tyhle ty informace eh, pacientům jsou jenom jednou součástí toho farmakologického balíčku, ale samozřejmě je to stejně důležité jako ty druhé dvě části, na které se chce zaměřit to švédské předsednictví. Zase se vracím ke své mamince. Ta musí každý den jíst osm různých druhů léčiv. A prosím vás, kdyby si měla ke každému léku přečíst ty příbalové informace, tak by snad vůbec to ani nestihla, ani by ne, tedy žádné léky nejedla, nebo by prostě měla úplnou hrůzu z toho. Každopádně teď tomu nerozumí, a dnes existují i jiné nástroje, jiné metody, jakože například máme nějakou autorizovanou webovou stránku a tam si může pacient pustit nějaký krátký film o tom, jaké e, účinky mají dané léky, jakým způsobem je, se mají brát a podobně. Takže to vlastně ještě jde dále než nějaké informace na tom příbalovém letáku. Prostě můžete si pustit takovýhle nějaký krátký film a tam se všechno dozvědět. A o tohle tady jde. A také bylo velmi zajímavé to, co říkala Kristýna o té váze. To je taky velmi v podstatě rozhodující faktor, je to velmi důležité. Každopádně to slyšení zorganizujeme už jsme si řadu argumentů tady vyměnili a já chválím komisi, protože ten stávající návrh je dobrý. Dá se tam doplnit pár věcí, ale zase tolik se toho tam zlepšovat nemusí. Takže komise opravdu odvedla dobrou práci. Teď jenom v podstatě půjde o tu implementaci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A tím přecházíme k bodu 9, což jsou padělané léčivé přípravky. A předávám slovo zpravodajkyni paní Sartory. Dlouho čekala, trpělivě čekala a nyní se konečně dostává ke slovu. Máte slovo. Grazie, presidente. O, aspettato. Děkuji, pane předsedo. Čekala jsem, to je pravda, ale také jsem velice pozorně naslouchala té debatě, kterou jsme zde vedli, vše spolu souvisí. Bude to takový, bude to balíček, který budeme mít. To téma je důležité pro všechny evropské občany. Je to téma lékař, léčivých přípravků. A pro nás všechny je extrémně důležité, aby tyto právní předpisy byly opravdu bezpečné, aby mohly poskytovat záruky našim občanům. Teď tedy k padělaným léčivým přípravkům. Je to, jedná se o směrnici z roku 2001 a chceme zabránit tomu, aby legálním způsobem se dostávaly k pacientům padělaná léčiva. V této směrnice ovšem jde také o účinné látky v léčivech. Podle písemného vyjádření eh, číslo 61 z roku 2006 zde eh, byl tento požadavek. Byl požadavek proskoumat, zda dobré výrobní postupy jsou zárukou kvality. A to nejenom pouze pro léčiva, ale také pro účinné látky, které jsou v nich obsažené. Směrnice 2001-83 takovýto závazek nemá pro Nemá tedy stejný závazek pro evropské výrobce a pro neevropské výrobce. To by se mohlo negativně to by mohlo mít negativní dopad pro zdraví evropských občanů a také negativní dopad na eh, farmaceutický průmysl. Co se týče účinných látek, tak jsme rozpoznali důležitý element pro bezpečnost systému, který momentálně eh, převládá v Evropě. Zde máme tři způsoby padělání. Za prvé, identita. Produkt neobsahuje správné dávkování jisté složky. Pak zde máme něco, co se týká týče distribučního řetězce, eh, léčiva byla vyňata z distribučního řetězce a nebyla odpovídajícím způsobem například skladována. A pak zde máme původ těch léčiv, že tedy neodpovídá udaný původ léčiva s tím původem skutečným. To jsou tři nejčastější způsoby padělání léčiv. Podle údajů VHO 1% eh, výrobků na trhu v průmyslových zemích je padělané. To je velice závažná věc. Jedná se tady o léčivé přípravky, tedy o produkty, které jsou velice důležité pro naše občany. Ale mnohem horší je skutečnost, že objem těchto padělených léčivých přípravků ročně roste asi o 20 Je tedy ohroženo zdraví veřejnosti. Je to, jsou to tady tisíce celé řady krabiček s léky, které jsou na trhu v Evropské unii. Je to problém i z hlediska vnitřního trhu. Když hovoříme o farmaceutickém průmyslu, tak myslíme také na eh, producenty generických přípravků. Těch je také velmi mnoho. Existuje řada malých a středně velkých podniků, které jsou činné v tomto sektoru. Velké procento evropských finančních prostředků je také investováno do výzkumu a vývoje. A proto bych ráda formulovala jednu otázku. Právě protože toto vše je důležité pro farmaceologické průmyslové ovětví. Chtěla jsem užší spolupráci s výborem Envy. A to z toho důvodu, že se tedy nejedná pouze o zdraví občanů, ale také o důležitou oblast evropského průmyslu. 31 padělaných léčiv pochází z Indie. Je to opravdu 31 Dalších 31 pochází z Arabských Emirátů a to zbytkové procento pochází z Číny. Komise přišla tedy se svými návrhy a my bychom je rádi doplnili. V tomto sektoru by bylo důležité, aby Evropská unie na odpovídajících mezinárodních grémiích požadovala definici, která by byla celosvětově akceptovaná. Definici padělaných léčiv. Tato definice momentálně neexistuje. Pojem padělaná, padělaný lékařský prostředek je různě interpretován na mezinárodní úrovni. A druhá věc, vše, co zatím bylo ukotveno zákonem, se týkalo výrobců a distribuce. Samozřejmě, dobré výrobní prostupy, to je důležitá věc, ale pak Další důležitá věc jsou také dobré distribuční postupy. A zde chybí celá řada témat, o kterých jsme ještě nehovořili. Na trhu hrají určitou úlohu i jiné subjekty. Nejedná se pouze o tradiční distribuční řetězce řetězce. Ti ostatní subjekty to, můž, to mohou být například lidé, kteří nakupují léčiva pro třetí, kteří nakupují léčiva eh, v jedné zemi, aby ji potom dále prodali v jiné zemi. Či jsou to lidé, kteří získávají léčiva mm, sami individuálně a potom je prodávají dál. To jsou tedy zcela nové distribuční způsoby. A je třeba všechny tyto distribuční způsoby do textu zahrnout. A další otázka jde o certifikaci osvědčených postupů, osvědčených výrobních postupů a o certifikaci nepadělání. Jakým způsobem se toto stanovuje a ověřuje? Pokud přichází takovéto výrobky, všechny výrobky, které přicházejí mimo Evropu, by měly být přeskoumány. Tedy evropské orgány by měly přímo v zemi, kde se takovýto výrobek vyrábí, přeskoumat výrobní postupy tohoto léčiva. Je to důležité i z hlediska účinných látek samotných o sobě. Nejvě- většina účinných látek se totiž do Evropské unie dováží. A jsou to tedy účinné látky, které potom náš farmaceutický průmysl zpracovává dál a vyrábí z nich léčiva. Slabinou tohoto systému je to, že máme představu jakousi, jakýchsi dvou seznamů. První seznam, kde se hovoří o zemích, které mají legislativní rámec odpovídající evropskému, nebo dokonce lepší než evropský. Toto je třeba vždy eh, ověřit, ale to trvá dlouho, tři roky nebylo by jistě dobré to nějakým způsobem dále omezovat, co časové období. A pak máme druhou, druhý typ zemí, kde nemáme certifikaci. A zde je důležité, aby bylo do tohoto procesu zapojen národní orgán. A ještě proces takové té dohledatelnosti produktu. To je základní prvek v boji proti padělání léčivých přípravků. Pokud eh, nebudeme moci přesně vysledovat, odkud pochází ta léčiva a odkud pochází všechny složky daného léčiva, tak nebudeme mít možnost léčiva správným způsobem kontrolovat. Další problém se týká sankcí. Momentálně je to něco, v čem panuje velký nepořádek. Sankce máme, dokonce velké sankce, když se na trhu objeví padělané produkty. Ale potřebovali bychom to lépe rozlišit, odstupňovat. Potřebovali bychom různé typy sankcí podle státu. A ještě problém, o kterém jsme již hovořili, a to je to riziko, že jsou léčiva prodávána pomocí internetu. A toto pravděpodobně podporuje či usnadňuje právě prodej produktů padělaných. V této oblasti pravděpodobně nebudeme schopni učinit eh, odpovídající opatření, které by byly v souladu s směrnicí. pravděpodobně nebude možné do směrnice zapracovat všechny aspekty, které souvisí s prodejem prostřednictvím internetu. A poslední bod, ten se týká časového harm- harmonogramu 18 až 24 měsíců. Bylo by možné to nějakým způsobem zredukovat právě vzhledem k té tématice. A nyní už budu končit. Chci ještě zmínit expicienty. Přednedávem došlo k celé řadě opravdu závažných případů. Úmrtnost již nesouvisela s účinnou látkou či s padělanou účinnou látkou, ale s tím, že vlastně byla po, byly použity špatné látky, na které byly ty účinné látky navázány. To je ještě škodlivější a vedlo to k mnoha případům úmrtí, zejména v rozvojových zemích. Bylo by dobré, abychom i tuto oblast upravili odpovídajícími ustanoveními. Děkuji, říká pan předseda. A další řečník je stínová spravodajka socialistů a promiňte, ta se omluvila. Dostala jsem od ní nádherný lísteček a na něm stojí, že frakci socialistů zastoupí zde pan Correira Campos, takže mu uděluji slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Moje Němčina není dostatečně dobrá, budu tudíž hovořit anglicky s vaším dovolením. My máme určité naše stínová zpravodajka Judith Merkis má jiné povinnosti v Nizozemí, takže se nemůže zúčastnit našeho setkání a požádala mě, abych vystoupil jejím jménem. Rádi bychom poděkovali komisi za rozsáhlou práci při přípravě tohoto návrhu. Dovolte, Několik našich poznámek stínových zpravodajů k tomuto návrhu, pokud jde o zamezení těchto falešných přípravků. Já si myslím, že první věc, kterou musíme zdůraznit, je zdraví a pacient, to znamená, že obecný zájem klienta, ovšem komise zde hovoří pouze o článku 93 smlouvy a my se domníváme, že bychom mohli zvážit i jiné články. Jeden příklad byl 152 ohledně veřejného zdraví. Než eh, začneme hovořit o prostředcích, prostředcích boje proti těmto padělaným výrobcím v našem dodavatelském řetězci, musíme definovat tyto výrobky. Měli bychom i nějakou mezinárodní definici, to bylo optimální řešení. Možná ale Evropská unie by mohla už sama pokročit v této oblasti a přijít s, nějakým defini- s nějakou definicí. Dále pokud jde o rozsah této směrnice, protože jde o výrobky nebo léčiva pouze na lékařský předpis v této směrnici, ovšem my bychom se měli rozhodnout ohledně všech typů léčiv, které budou spadat pod tuto směrnici. Například pokud jde o generika nebo jakým způsobem budeme postupovat v této oblasti, nebo řekněme některé látky, které bychom měli pokrýt touto směrnicí. Mm, pro mou kolegyni toto není jasný bod. Čtvrtá záležitost, pokud jde o licence, prodej v různých zemích, je to velice různorodá situace a pokud bychom chtěli mít nějak nějakou ucelenější, ucelenější dodavatelskou síť a řetězec, tak bychom to měli objasnit, těm bychom zlepšili transparentnost celého trhu. Pátý bod. Jakým způsobem zaručíme to, že ty mezery, které umožňují, že se tyto výrobky dostávají i na trh, a mm, že, nedo, že nedojde k těmto nedostatkům, asi lepší registrace by měla být zavedena, ovšem bezpečnostní opatření by měly být proporční. A proto bychom měli zvážit různé rizikové kategorie, protože náklady na spotřebitele by měly zůstat minimální. Šestá záležitost. V naší nastávající debatě bychom měli hovořit o tom, kdo bude zodpovědný za možnost eh, vystopování, vysledování všech těchto záležitostí, pokud jde o databáze a tak dále, mm, tak abychom zajistili soukromí informací, důvěrnost informací osobního charakteru a Mm, že by mělo dojít k takovým nezávislým informacím, protože zásadní v této oblasti není pouze daná informace, ale rizika, které představuje tato záležitost a bezpečnost. Internet eh, je jedním z hlavních zdrojů těchto padělaných eh, léčiv, které se dostávají právě na trh tímto prostřednictvím um, více než polovina, 62% všech těchto léků, které se prodávají po internetu, by mohlo být padělanými výroky. Právě proto je důležité bojovat proti tomuto prodeji tímto způsobem na všech frontách, všude, kde je to možné. Děkujeme. Mr. Chachimakakis. Pan Mak. Kakis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům. Myslím si, že zde byly řečeny velice důležité věci. Ještě k otázce internetu. Chtěl bych říci, že internet je hlavním zdrojem padělaných léčiv. Existují Existuje několik studií. Jedna studie, například ze studie BHO říká, že asi 50 padělaných produktů je kupováno nakupováno prostřednictvím internetu. Studie německého kriminálního úřadu říká, že je to dokonce 80 léčiv, padělaných léčiv, které se naleznou v Německu, tak 80 těchto léčiv právě bylo nakoupeno prostřednictvím internetu. Takže je třeba proti tomu zakročit. Například bychom mohli vypracovat seznam registrovaných internetových lékárnet, kde by člověk mohl nakupovat tedy registrovaná léčiva. To je možné pouze, pokud budeme mít kampaň, která na tuto problematiku občany upozorní. Protože občané si někdy myslí, že um, Někdy si napřík, že když si například v Ázii zakoupí nějaký přípravek či produkt eh, nebo podřetivý doplněk, tak mají pocit, že ho také dostanou, ale tomu to ne vždy tak je. Co se týče návrhu komise a těch etiket, to je samozřejmě spojeno s otázkou nákladu. Je něk- možných několik metod. Já jsem před několika eh, týdny byl přítomen na slyšení, které se tohoto týkalo. A na tomto slyšení jsem si uvědomil právě to, jak malé farmaceutické firmy bojují právě s tím návalem dodatečných nákladů, takže je třeba opravdu to mít na vědomí, pokud budeme přicházet s takovýmto návrhem, abychom tu technologii toho realizování tomu přizpůsobili. A druhá věc, je pravda, že makléři a agenti tam nebyli zahrnuti a je třeba je zahrnout a je třeba vypracovat jasný kodex sankcí, jakým sankcí tedy za to, pokud prodávají v, legálních, v eh, legálním způsobem padělané produkty. Hovořilo se tedy i o tom, že zde jakýsi lékárník by měl někdo, kdo vykonává dozor, a ne, že je to někdo, kdo vlastně přijímá padělané. Ještě na závěr se vyjádří za komisi paní Sančesová. Promiňte, říká pan předseda, udělal jsem velkou chybu. Slovo máte vy. Nevím, pane předsedo, jestli by se k tomu měla vyjádřit, nejsem stínovou zpravodajkou, ale myslím si, že že co se týče tady této zprávy, tak já jsem odpovědná v rámci jiného výboru a proto bych se ráda vyjádřila k této zprávě. Otázky, které se předložil pan Satory a paní Kamposová a ostatní kolegové, kteří hovořili přede mnou, jsou všechny velmi důležité. A všechny ty, tyto otázky jsou také předmětem mým ova v souvislosti s touto zprávou. Jsem ochotná plně spolupracovat se všemi kolegy. Nás zajímá to, jakým způsobem pokročit před a to co nejrychleji. Znáte jistě časový harmonogram? Spolupracovat je možné na různých úrovních. Musíme si nalézt dostatek času, abychom mohli zohlednit všechny podněty. Myslím si, že je možné zprávu předložit do 3. prosince. Mohli bychom se tedy možná shodnout na tom, na shodnout na většině otázek, které dnes padly. Děkuji, říká pan předseda, to je určitě pozitivní zpráva a nyní má slovo pan Sanchez. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem za jejich argumenty a za to, že požaduje rychlou reakci v oblasti padělaných léčiv, protože to je přesně to, jak chceme postupovat s tímto návrhem. Padlo zde několik konkrétních návrhů argumentů. Já se nebudu snažit pokrývat všechny, protože bych vás připravila o příjemný večer, ale zaměřím pozornost pouze na několik základních aspektů a budu reagovat na několik argumentů, pokud je o definice. Paní Sartori se o tom zmínila, rovněž pan Kampost. Ráda bych vás ujistila. Evropská komise je zaangažovaná do mezinárodní diskuse ohledně společné definice je pravda, že je to nesmírně obtížné cvičení. Jakmile se dostaneme k těm podrobným detailům, my nemáme tu přesnou definici zatím v našem textu, ale z názvu textu a na základě toho, že jsme využili tento text i v jiných ustanoveních, se snažíme nějak jasně stanovit to nebo popsat to, o čem hovoříme. Například, jako se o tom zmínila paní Sartori, tyto produkty, které byly ať už z důvodu identity, historie nebo zdroje. To znamená, že jsou, že jsou to falešné informace, to znamená produkty, které jsou falešnými produkty. My se snažíme na to nahlížet z hlediska mm, zdraví, jeho zdraví a bez ohledu na duševní vlastnictví. Zde máme definici ohledně, která se dotýká falešných výrobků, která je propojená s autorskými právy. Zde bychom rovněž chtěli zamezit takovým situacím, aby nedošlo k porušování práv, ale samozřejmě i v oblastech, kde je ohroženo zdraví daného pacienta, protože tento produkt neobsahuje informace, které by měl obsahovat. To znamená, že jde o falešné produkty, o padělané produkty z jakéhokoliv důvodu. Dále jsou to záležitosti, které se dotýkají bezpečnosti, vysledovatelnosti těchto produktů. Myslím si, že je důležité, je důležité zvážit celou tuto oblast, abychom dostali do jedné rovnice ochranu veřejného zdraví, skutečná rizika a zároveň náklady spojené s realizací, protože ty samozřejmě, pokud zavedeme tyto prvky bezpečnosti, jsou poté, budou poté vysoké. My jsme zde poskytli mnoho argumentů, informací, v podrobné analýze dopadu by, přesně jak se o tom zmínil kolega Haciman Kakis, je potřeba na to nezapomínat. Další důležitá oblast, o které jsme hovořili a která byla inspirována Evropským parlamentem, je otázka účinných látek. S ohledem na to, že mnoho produktů, které jsou na trhu, obsahují účinné látky, které byly dovezeny z třetích zemích, jsme zavedli ustanovení nové ustanovení, které je takovou novinkou v legislativě a snažíme se zajistit tak, jak to o tom hovořila i paní předkladatelka, to znamená zavádět dobrou osvědčenou praxi, praxi v oblasti výroby i distribuce. Ráda bych ještě se krátce zmínila k tomu návrhu, který zde padl aby došlo, řekněme, k nějakým inspekcím z kompetentních, ze strany kompetentních úřadů, potřebujeme mít mnohem více informací k dispozici, protože v rámci analýzy dopadu jsme zjistili, že je zde asi 20 tisíc různých mm, výroben, které v třetích zemích vyrábět tyto aktivní účinné látky. A pokud bychom spojili veškeré zdroje u nás, VU, e z různých orgánů, kdybychom to všechno spojili, tak jsme schopni provádět asi tak 60 inspekcí ročně pouze. Proto se snažíme najít řešení, řešení, které by bylo proveditelné a které by pomohlo chránit veřejné zdraví, které by zajistilo dobro, dobré osvědčené postupy v oblasti distribuce, ale i výroby Ovšem bez nějakých eh, mm, povinných eh, inspekčních kontrol, protože ta realizace by poté byla velice, velice obtížná. Prosím, abyste na to nezapomínali. Další bod, o kterém jste se zmínili, je rozsah celé směrnice. Dále to byly excipientní látky. My si myslíme, Hmm, že pokud bychom chtěli rozšířit tuto legislativu nad rámec účinných látek, by muselo být spojeno mm, se zásady mm, hodnocení rizik. My jsme prováděli analýzu dopadu v této oblasti a mm, zjistili jsme, že by to nefungovalo. To znamená, opravdu nemůžeme stanovit stejná pravidla i na excipientní látky. Myslím si, že by to nebylo funkční. Poslední bod, o kterém jste se zmínili, byl internet. My sdílíme názor paní Sartory. Asi nebudeme schopni reagovat na tuto problematiku tímto návrhem plně, protože by to znamenalo regulovat eh, distribuci léčiv v maloobchodním řetězci. To ovšem nespadá do našeho návrhu, protože to spadá do návrhu nebo do pravomoci jednotlivých členských států. Možná bude nějaká příležitost se věnovat pouze konkrétním oblastem spojeným s internetem. Ovšem vidím, že všichni už koukáte na hodiny, vidím, že už je eh, půl sedmé pryč, takže vám děkuji za pozornost. Rád bych poděkoval komisi, oh poslancům, kteří jste ještě získali sekretariátu a obzvláště chtěl bych poděkovat tlumočníkům, kteří pracovali trochu déle a také ještě všem hostům a přeji jim šťastnou cestu domů.